Are you sure? Yesterday I was in trouble. so, yeah. Good morning. Dobré ráno. Dobré ráno. Eh, dali jsme tady pár eh, minut pár minut eh, pro opozdělce a dnes dopoledne a také možná odpoledne budeme věnovat eh, slyšení o Schengen Government, eh, čili eh, řízení systému Schengen. První bude v režii pana zpravodaje Coelia. Druhá část se bude týkat technologické části Eh, které jsme jako spolulegislativci zaváděli před nějakým časem a teď nás zajímá, eh, jaký je současný stav. Já bych chtěl ještě říci, že po prezentacích čtyř řečníků, které zde máme, eh, budou, bude čas na vaše otázky. Budeme postupovat podle programu a e, začne pan Tudorač za komisi, který nám řekne, jaký je nejnovější stav e, v oblasti SIS 2 a VIS. A poté dostanou slovo další hosté, pan Garkov, který je výkonný ředitel agentury dále pan Lechner, ředitel Institutu eh, pro ochranu a bezpečnost občana a na závěr tak ještě pana Belsera, který je ministr bezpečnosti a spravedlnosti, eh, který nám něco poví o projektu Fidelity. Takže nejdříve pan eh, kolega Tudorač za komisi. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Rád bych vám poděkoval za iniciativu uspořádat toto slyšení, protože vzhledem k tomu, jak na tom je vývoj z SIS 2, je to skutečně velmi vhodný okamžik. Tomuto výboru jistě eh, nemusím vysvětlovat, jakou dlouhou a komplikovanou historii prošel SIS 2 trvá to nějakých deset let, měli jsme eh, prodlevy, eh, stálo to více peněz, než jsme chtěli, absolvovali jsme jak v Radě, tak v Evropském parlamentu řadu zrušených debat, včetně v tomto výboru. Čili historie nebyla snadná a projekt taky není jednoduchý. Nicméně dnes eh, budeme schopni si říct, že SIS 2 eh, už během pár týdnů bude skutečností. Eh, datum spuštění je 9. duben 2013. Myslím si, že je to velký úspěch a já vám také děkuji za úspěch za podporu, která k tomuto úspěchu vedla, i když eh, i tedy v dobách, kdy mnozí tomu nevěřili. Mm, taky bych chtěl poděkovat panu Coeliovi, eh, který byl zcela jistě eh, tím nejodhodlanějším pod, podporovatelem tohoto projektu. Takže 9. dubna. Já bych eh, v několika minutách uvedl, jak na to momentálně jsme. A možná bych eh, také zkusil vysvětlit, proč jsme eh, ještě v listopadu hovořili o dalších a dalších spožděních a jak je možné, že dnes je projekt před spuštěním. Tak to se podařilo proto, že se stalo mm, něco, co jsme za pár posledních let už zažili několikrát a sice e, to byla velice konstruktivní přístup ze strany některých členských zemí, které měly ještě v říjnu loňského roku e, velké výhrady. Koncem e, ledna jsme začali živou migraci dat, Eh, což znamená, že jsme do centrální databáze SIS-2 převedli 46 milionů záznamů z databáze SIS-1. Nebylo to zcela neproblematické a v posledních týdnech eh, začala migrace databází členských zemí a mělo by to být hotovo do konce tohoto týdne. To všechno by mělo být hotovo k datu přechodu, přepnutí na SIS 2, tady to bude ten 9. duben. A e, pro veškeré další operace SIS bude potom používán tohoto data e, nový systém. Díky vám se nám podařilo minulý týden schválit eh, úpravu takzvaného migračního nástroje, eh, který eh, by zlepšil tedy ten technický proces migrace a díky vaší podpoře máme nyní zcela jasnou trasu a zcela jasné aktivity které nastanou eh, v přechodném období po 9. dubnu, kdy budeme vypínat staré databáze SIS-1. Čili během tohoto období eh, poběží oba systémy vedle sebe, tak aby eh, členské země, které mm, narazí na problémy s SIS-2, mohly dočasně ještě využívat starý systém SIS-1. Tolik tedy Eh, technická záležitost z technického hlediska, jak na tom jsme a co by mělo nastat příštích týden, týdnech. Takže 9. dubna přechod na SIS-2 a 9. května po jednom měsíci eh, pak eh, už budeme mít jenom SIS-2 jako jediný Schengenský informační systém. Jaké jsou výhody a přínosy SIS? Já myslím, že to nemusím nějak moc rozvádět. My eh, jsme absolvovali mnoho debat o tom, co by eh, tento systém měl dělat. Eh, pokud se týče řízení, governance, to je největší evoluce a e, tentokrát e, to už bude čistě celoevropský nástroj na podporu šengenského prostoru. Také zde budeme mít operativní řízení e, agenturou EULISA, EULISA a to vám k tomu řekne něco více pan Garkov. řekne nám něco o roli, jakou bude se hrávat eh, tato agentura při řízení, zodpovědnějším řízení tohoto systému SIS-2 a eh, odpovědnost nejenom vůči institucím Bruselu, ale také vůči občanům. Eh, další věc to je technologie, lepší technologie. To byl jeden z důvodů, proč jsme se začali zabývat otázkou SIS-2. My jsme potřebovali prostě lepší technologii. Došlo k vyzkoušení před několika eh, lety a my eh, máme kapacitu 100 milionů záznamů, teď jich máme 46 milionů, to znamená, že nám to nějakou dobu vydrží a ve srovnání s SIS 1 ta kapacita a výkonnost je zhruba dvojnásobná, eh, tedy u tohoto nového operačního systému. No a máme tam nové funkce v neposlední řadě. Můžeme například propojovat alarmy, eh, můžeme do systému zavádět doprovodné dokumenty, tak aby Eh, čas tedy potřebují policejní a strážní orgány, aby si eh, propojili nebo eh, propojili výsledky nebo propojili záznamy, tak to se může odehrávat mnohem rychleji než nyní. Dále to bude znamenat také lepší ochrana pro občany, lepší pojistky pro občany v případech, kdy dochází ke zneužití identity, čemuž se tedy což se stává eh, relativně často, tak to znamená pro občany potíže a eh, tady, má, tady to má teď daleko menší prostor než dříve. Dále je tady otázka ochrany údajů, eh, kde je SIS-2 lepší než ten předchozí. A je to mimo jiné proto, že také evropský ochránce dat je jednoduše a prostě více provázán do tohoto systému. Bude to otázka společné zodpovědnosti, ale celkově eh, ten režim ochrany dat je mnohem, mnohem lepší ve srovnání s tím dosavadním. Tak a teď ještě k VIS. To je E, něco jiného. Ten systém funguje už od října 2011. Funguje hladce a slouží členským zemím od svého startu v roce 2011. Zatím zpracová 2,5 milionu víz a funguje ve 12 regionech dosud. Bude jich celkem 15 a to do konce letošního roku. Ten systém zatím nezaznamenal problémy, třeba technologické, ani v zavádění. To, to zavádění by ještě pořád mělo vytrvat, tedy trvat pár měsíců. Ještě eh, probíhají jednání a přípravy na jejich zavádění ve zbývajících regionech, je to tam někdy trošku citlivější v Rusku, v Číně, v Indii. Tak eh, agentura, která eh, řídí VIS, tedy tady ta ELISA, tak eh, tato agentura by měla to zavádění podporovat technologicky až do samotného konce tohoto procesu a měla by podporovat tedy eh, politiku a politické cíle. Děkuji vám. Děkuji vám, pane tutorači. A nyní pan Krum Garkov, který je výkonným ředitelem operační agentury pro řízení velkých informačních a technologických systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Takže jak jsme na tom v této oblasti? Děkuji vám, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Je mi skutečně potěšením, že zde mohu eh, být a informovat o aktuálním vývoji eh, v EULISE, eh, tedy této agentuře. Eh, funguje už několik měsíců a eh, byla zahájena, její provoz byl zahájen 1. prosince, eh, bylo to poměrně bezproblémové a za podpory členských zemí, zejména těch, kteří, kde tedy sídlíme. Také komise dobře připravila toto zahájení. Od začátku máme dvě hlavní priority. Za prvé je třeba, abychom dorekrutovali všechny pracující, pracovníky a abychom zahájili eh, proces přechodu z odpovědnosti za, za eh, fungování to je zejména ve spolupráci s komisí a francouzskými úřady. Nám se, my máme v současné době 81 pracovníků eh, na dvou místech, jedním z nich je a ještě máme 32 neobsazených míst, eh, kde nyní probíhají konkurzy. My předpokládáme, že se nám tedy podaří naplnit všechna místa ještě v letošním roce. Podařilo se nám splnit klíčovou roli agentury, eh, abychom tedy splnili požadavky na bezpečnost a, a eh, ochrany údajů. Máme eh, příslušné pracovníky, kteří jsou za to zodpovědní připravujeme se také na hladké spuštění těchto operací eh, i z hlediska financování. Pokud se týče předávání zodpovědnosti, od prvního dne existence této agentury pracujeme úzce s komisí a vypracovali jsme plán přechodu, který by měl zajistit co nejhladší přechod. No a za druhé Chceme takto zajistit integraci francouzského týmu, eh, který byl zodpovědný eh, za fungování systému do prosince eh, na tuto agenturu. K dnešnímu dni implementace běží podle plánu a, jak bylo řečeno, Eh, agentura již zcela má pod kontrolou vízový informační systém. Eh, také spolupracujeme s dodavatelem údržby, eh, týká se to provozní údržby, ale také evoluce nejrůznějších systémů, tak abychom odpovídali všem dalším potřebám, ale také identifikovali nové potřeby které vyvstanou eh, za pochodu. Pokud se týče Eurodaku, eh, přechod eh, odpovědnosti Eurodaku probíhá a většina činností už je hotová, pokud se týče školení pracovníků a předávání poznatků. Takže Eh, to by mělo fungovat plně do konce května. Agentura bude formálně zodpovědná také za šengenský eh, informační systém od 9. Eh, května. Nicméně v současné době je přímo zapojena do migrace dat, ale také do přípravy na ten tzv. switch over, čili Eh, přechod, eh, který se odehraje 9. května. My očekáváme, že začneme eh, plně fungovat v tom smyslu, v jakém má fungovat SIS k příslušnému datu a mm, že se nám podaří všechny zodpovědnosti k 9. květnu převzít. Pokud se týče našich letošních priorit, tady bych si dovolil trošku rozvést, poněvadž zatím jsem pouze hovořil o řízení systému. Ale eh, jinak my máme pracovní program pro rok 2013 a eh, tento výbor by určitě měl mít přehled o veškerých našich plánovaných činnostech. V tomto roce máme čtyři hlavní priority. Ta první, o té jsem už hovořil, aby, abychom tedy naplnili kvóty, to znamená obsadili všechna místa. Za druhé, e, budování e, vnitřní organizace a procesů. Za třetí, e, budeme v průběhu tohoto roku v souladu s příslušným nařízením Eh, budeme eh, pracovat na fungování databáze a za, za eh, čtvrté budeme rozvíjet vztahy s partnerskými organizacemi, s členskými zeměmi a s výborem LIBE v Evropském parlamentu, komisí a radou. Já bych se nyní podrobněji zastavil u toho, co je v mé kompetenci. Já jsem hodně hovořil o systémech a systémech řízení, také o bezpečnosti a ochraně dat a příslušných opatření, tak aby data byla využívána řádným způsobem. Ta agentura v letošním roce zahájí implementaci strategických projektů eh, a mimo jiné bude zájna migrace systému Eurodaku z Lucemburku do Štrasburku, jakmile bude schválené příslušné nařízení. Dále agentura bude podporovat členské země, které se budou zapojovat do systému. Pokud se týče budování organizační struktury, tak hlavně musíme eh, nabrat eh, zbývající pracovníky. To bude klíčová, klíčový úkol eh, během letošního roku a příštího roku, abychom mohli pracovat naplno. <clears throat> Dále půjde o organizační integraci, poněvadž vzpomínám si, když jsem byl poprvé před tímto výborem, ta atmosféra byla Eh, velmi přátelská, nicméně bylo tady poznamenáno to, že, to, že jsme fyzicky na více než jednom místě, znamená komplikaci. A v této věci máme už skutečně vizi a misi, jak tedy eh, by měly naše operace nakonec vypadat. Máme tedy mezi prioritami také dosažení finanční nezávislosti, to by mělo být eh, ke konci května a chceme také eh, vytvořit eh, jakési představenstvo, které bude produkovat vize a strategie do budoucny, do budoucnosti. To je důležité, protože jsme nová organizace a potřebujeme tuto orientaci. Další bod v letošním roce chceme eh, mít eh, jaksi rámec, eh, celkový rámec řízení v pořádku. To znamená, že budeme také chtít upravit provozní procesy, které už existují, tak, aby byly účinnější a úspornější a celkově se budeme snažit, aby Eh, systém fungoval co nejefektivněji z hlediska poměru nákladu a výstupu. Pokud se týče tady tohoto rámce, kterému říkáme governance, tak eh, ten už máme a eh, máme tedy taky definovanou svoji roli a každý má tedy svou roli při naplňování tohoto rámce, respektive jeho vize. No a to ale určitě bude trvat více než jeden rok. Dále, agentura od prvního dne navazuje a buduje vztahy eh, se, eh, eh, abych tak řekl, akcionáři a s partnery jako budou zapojeni do také víceméně operačních eh, eh, záležitostí a, a dohromady budeme pracovat na strategie spolu s členskými zeměmi. Agentura nicméně současně má určité vztahy na exekutivní i operační úrovni s Europolem, s Frontexem, s ESO a s ENISO. Sepolem. Máme již eh, memorandum o porozumění eh, s tím, že eh, CEPOL nám pomůže naplňovat určité potřeby agentury. Budeme dále komunikovat a mm, pracovat tak, aby eh, agentura fungovala v souladu s potřebami členských zemí. Já jsem přesvědčen, že eh, de facto to je naším hlavním cílem nebo jedním z nich, abychom tady eh, byli přínosem pro členské země. V několika prvních měsících jsme se potýkali s řadou problémů organizačních, ale mm, také dalších, zejména jde tedy o eh, zaplnění všech eh, dosud neobsazených míst. Eh, naše operační fungování nabírá na objemu a síle a ten růst bude pokračovat v příštích měsících a to samozřejmě je výzvou. Možná, že se nám podaří Eh, naplnit, eh, obsadit všechna pracovní místa eh, rychleji. V příštím roce se chceme zaměřovat na strategické priority, ať už se týká fungování, výzkumu a vývoje a tak dále. Ovšem budeme se pohybovat v obtížném finančním klimatu, které nám možná ne vždy umožňuje Eh, fungování nebo postup stejně rychle, jak bychom si přáli. A mm, další problém je, eh, jsou eh, trošku pracovní podmínky v Štrasburku. Možná nemáme dostatek prostor ve kterých bychom mohli eh, pracovat eh, plně a já doufám, že tato otázka eh, se bude řešit v příštích měsících a to i v jednání s Evropským parlamentem. Závěrem bych tedy řekl, že zahájení této agentury bylo úspěšné. Momentálně se práce rozbíhají podle plánu a také dosavadní eh, dosavadní hladký průběh eh, všech činností. Eh, za ten děčím, vděčíme také za výbornou spolupráci s Evropskou komisí, s francouzskými úřady, zejména v městě Štrasburku, ale a dalších hostitelských úřadech a také eh, děkujeme všem členům eh, eh, představenstva agentury. Děkuji. Děkuji a nyní přejdeme na další téma, což jsou biometrické pasy a vyslechneme si pana Lechnera, který je ředitelem Institutu pro ochranu a bezpečnost občana Společného výzkumného střediska a předloží předběžné výsledky studie, které se týkají věkového limitu pro otisky prstů. Pan Lechner, máte slovo. Mnohokrát děkuji, dámy a pánové. Já bych vás rád seznámil s předběžnými výsledky studie, která zatím ještě není ukončena. Studii prováděl společné výzkumné středisko, které je vědeckou odnoží Evropské komise. A pokud neznáte společné výzkumné středisko, chtěl bych zdůraznit, že je to plnohodné generální ředitelství Evropské komise, je to jediné místo, kde probíhá přímý výzkum. Nejenom financuje, ale probíhá. Společné výzkumné středisko dostalo za úkol provést tuto studii od eh, generálního ředitelství HOME, od našich kolegů, takže provádíme konzultace ve věci vědeckých záležitostí. Důvod a cíl studie je jasný od roku 2008 se hodně mluví o otiscích prstů pro nezletilé a v kontextu systémů, které právě byly zmíněny, šlo také o to, jestli nějaký minimální věk, od kterého z technického hlediska dává smysl odebírat otisky prstů. A samozřejmě musíme pochopit, že otisky prstů se v moderní době už neodebírají pomocí inkoustu, ale pomocí elektronických systémů. A tady do toho vstupuje technologie, a rozpoznávání ale otisku prstů se také provádí elektronicky. Takže otázky výzkumné, kterým jsme se zabývali, především souvisely s růstem. Děti rostou a rostou i jejich prsty a rostou také jejich otisky. A otázka samozřejmě zní, jestli větší otisky a starší otisky po nějaké době pořád ještě budou rozpoznatelné a nešlo tolik o to, jestli jsou teoreticky rozpoznatelné, ale jestli je rozpozná ta technologie. A druhá otázka také zní, pokud máte menší otisk prstu, pak charakteristiky toho otisku jsou na menší ploše. Takže jsou hustší než běžné čáry a rozdělení těch čár. Takže také šlo o to, jestli je dostatečné rozlišení obrazu. A my jsme se začali těmito dvěma otázkami zabývat, ale jestli si dokážete představit, že je to prapodivný úkol, protože za chviličku uvidíte, že potřebujete otisky prstu stejné osoby v průběhu času. Takže nestačí odebrat otisky dítěte v určitém věku. Potřebujete stejné dítě i později, po několika letech a potřebujete otisk prsku ze stejného prstu stejného dítěte po několika letech. Jistě si umíte představit, že nemáme tolik eh, datových souborů, které mají tyto vlastnosti, kdy se otisk odebral alespoň dvakrát po určité době. A pokud chcete něco takového spustit úplně od začátku, pokud chcete vědět, jak se otisky prstů eh, vyvíjejí během tří, čtyř let, tak ta studie potrvá tři až čtyři roky. Takže ta studie jako taková využila, a tady jsme velice vděční portugalské vládě, využila stávající anonymizované otisky prstů dětí. Ta anonymizace tady souvisí s tím, že jsme neměli žádná jména, měli jsme jenom otisky, nic víc. Já tady nechci eh, zapředat do nějaké filozofické diskuze o anonymizaci, ale ty otisky nám poskytla portugalská vláda. A otisky se přesunuli do výzkumného společného střediska a já osobně jsem v kufříku z letadla, v letadlem vezl z eh, Lisabonu ty údaje. Stanovili jsme si určité bezpečnostní standardy, standardy ochrany údajů byly velice vysoké a hodně jsme je na ně dbali. Charakteristiky. Bylo to asi 1600 otisků prstů dětí, ale měli jsme otisků víc, protože jsme měli samozřejmě víc prstů, měli jsme levý a pravý ukazováček a byly dvakrát elektronicky naskenovány v rozmezí dvou až čtyř a půl roku. Maximální doba byla asi pět let. Bylo to do jednoho, a co se týče věkových kategorií, od v podstatě 0 do 11 let. Otestovali jsme tři algoritmy, abychom nemuseli testovat v zařízení. Já jsem sem dal čtečku otisku prstů, ale testovali jsme pomocí technologických algoritmů. Ty algoritmy vypadaly jako černá skřínka, my jsme tam dali otisk a pak jsme dostali hlášení, které nám ukazovalo, jak velká je pravděpodobnost shody. Takže ten algoritmus ukázal 98% zhoda, 95% zhoda a tak dále. A s tím si pak samozřejmě můžete hrát. Můžete říct, že otisk prstu se uznává, pokud to je lepší než 95%, 98% a tak dále. Ale takto jsou ty algoritmy technicky strukturované. A ta procenta, která z toho vyšla, jsme pak posuzovali a na základě běžných předpokladů jsme pak řekli, že otisk prstů je možné rozpoznat. A teď se na to musíme podívat trošku zpět. Musíme se podívat na dvě otázky, které jsme si položili na začátku. Jak je to s růstem a jak je to s hustotou otisku. A viděli jsme, že je to trošku překvapivé. Zdá se, že růst vůbec nepředstavuje problém. Takže otisky, které jsme měli v databázi, rostou v průběhu času, ale moc se nemění. Takže ty algoritmy se dařily dobře i otisků prstů, které jsme potom, nebo které byly odebrané, dejme tomu, po pěti letech. A míra rozpoznatelnosti se moc neměnila. To je dobrá zpráva. A vychází to z toho, že charakteristické vzorce, kterými se zabývaly algoritmy, zůstaly zachovány. Takže to nebylo absolutní měření po nějakých desetinách milimetrů, kdy se to potom nedá rozpoznat, když ten otisk je najednou dvakrát tak velký. Ale algoritmus je dostatečně spolehlivý, aby bylo zřejmé, že ty hlavní charakteristiky, jako třeba malý otisk, nebo to, že otisk naroste na větší velikost po určité době, je pořád možné rozpoznat. Je pořád možné získat shodu. A to bylo do jisté míry překvapení, protože už se o tom mluvilo, Nikdy se tím nikdo takto intenzivně nezabýval. A druhé předběžné zjištění, a musím říct, že je předběžné, ukazuje, že ani velikost není problém. Dívali jsme se tedy na hustotu, na těch 500 teček na palec, 500 bodů na palec, to je technické vyjádření toho rozlišení, jaké by to mělo být. A zjistili jsme, že když se pokoušíte o shodu u velkých běžných otisků, tak ten algoritmus je dobrý, ale když jsou ty otisky menší, tak ten algoritmus to taky zvládne, taky najde schodu, takže to není velký problém. A pokud porovnáváte ještě menší otisk prstu, tak to stejně pořád jde. Takže z technického hlediska těch 500 bodů na palec je dostatečně stabilní měření, abychom dokázali rozpoznat i menší otisky prstů. Takže v tomto ohledu jsou zjištění studie v podstatě pozitivní, ale když se podíváme na technické prvky, zjistili jsme ještě něco dalšího. A totiž velice důležitá je kvalita. A zjistili jsme u těch portugalských údajů, a tady se dostanu ještě k příčinám, zjistili jsme, že ta kvalita souvisí s věkem. To znamená, že velice důležitý je postup. Když odebíráte otisky a registrujete děti s otisky prstů, možná potřebujete nějaké řádné osvědčené postupy a musíte tomu věnovat zvlášť velkou pozornost, protože se zdálo, že v tom souboru údajů byla kvalita otisku mladších dětí horší, ale nedá se obecně říct, že byly nekvalitní. Také jsme našli velice zřetelné otisky u velice malých dětí. Z toho vyplývá, že to všechno souvisí s postupem, s tím, jakým způsobem odebíráte ty otisky. A tím jsme se také zabývali a zjistili jsme, že otisky může například zastřít vrstva cukru. A když je ten otisk, nebo když je prst suchý, tak to možná nevidíte, ale když je to elektronické, tak je v tom rozdíl. A pak jsme měli tedy kvalitní a nekvalitní otisky a tak kvalita klesala s věkem dětí. Čím byly děti mladší, tím byla kvalita horší. Takže by se dalo říct, že je potřeba věnovat zvlášť velkou pozornost při odebírání otisku prstů malých dětí. Nedá se říct, že je nejde odebírat, protože jsme viděli velice dobré příklady i ve velice nízkém věku, ale je důležitý ten postup. A toto je takové shrnutí. Otisk prstu je možné rozpoznat ještě o po čtyřech a půl letech. To je jenom maximální doba, kterou jsme měli v tom souboru údajů. Není to absolutní hodnota, ale když si vezmeme poměr těch otisků, které jsme měli, je velice pravděpodobné, že můžeme pokrýt i mnohem další období. Menší velikost dětských otisků prstů z technického hlediska není problém, při tomto rozlišení ne. Rozhodující je kvalita otisků, ale to neplatí jen pro děti. Platí to pro všechny systémy, které pracují s otisky prstů. Takže když odeberete otisk prstu, při odběru tomu nevěnujete pozornost, je možné, že budete mít jenom černou skvrnu a pak, když ten otisk máte rozpoznat, máte problém. Takže kvalita je vždy rozhodující, ale musíte věnovat zvlášť velkou pozornost otiskům malých dětí, protože děti si dávají prsty do úst, možná, že mají špinavější prsty než dospělí a to je všechno potřeba zohlednit. Takže vracím se k té původní otázce minimálního věku. Předběžné výsledky ukazují, že minimální věk není nutný. Děti mohou být mladší než jeden rok a stejně je možné odebrat otisk prstu, protože máme špičkovou technologii, můžeme otisk odebrat a minimálně po pěti letech je ten otisk stále ještě rozpoznatelný a možná, že i po další době. Důležitý je proces odběru tis otisku a v zásadě, pokud chcete uvažovat, nebo pokud někdo chce uvažovat o minimálním věku, měli bychom se jenom postarat o to, že otisk nebo odběr otisku probíhá správným způsobem. A to jsou tedy předběžná zjištění. Nemám k tomu nic dalšího. Ta studie, tu studii zadalo generální ředitelství Home. Studie bude uzavřena v létě. Byla to tedy přímá žádost a na té studii pořád ještě pracujeme. Jsem eh, vděčný za váš zájem a děkuji vám také za příležitost seznámit vás s předběžnými výsledky. Děkuji za prezentaci. A nyní přejdeme na čtvrtého řečníka na této straně pódia. To je pan Belzer, který nám poví něco o projektu Fidelity, o bezpečnosti dokumentů dokládajících totožnost. A chtěl bych říct, že slidy máme sice v angličtině, ale prezentace bude v nizozemštině, takže prosím, nastavte si tlumočení. Dank u meneer de voorzitter. Ehm, en also eh, ook dank aan het eh, Libe-comité om een onderdeel... Děkuji, pane předsedo. Děkuji výboru Libe za to, že mi dal možnost eh, prezentovat tento projekt, který je financován pro období 2012 až 2016 a je organizován na základě spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Týká se elektronických dokumentů, vydávání těchto dokladů a jejich používání na hranicích, jejich automatické používání, automatizované používání na hranicích. Po atentátech 11. září se Elektronický pas stal tématem číslo jedna a práce v rámci ICAO především se velmi urychlily. Tam se začaly připravovat specifikace pro tyto pasy, které by obsahovaly také biometrické údaje držitele. Tyto specifikace byly ukončeny v roce 2004 a v roce 2005 se objevily první elektronické pasy s čipem. A doporučení ICAO převzala také Evropská komise. Odrážejí se také v tom, jak vypadají naše pasy, jak vypadají povolení k pobytu a samozřejmě víza. Pokud jde o zdrojové dokumenty, tak eh, tam jsou velké rozdíly. Máme už eh, právní úpravu, která je dílem Evropské komise, také ICAO, a potom máme mezinárodní úmluvy, a v rámci těchto mezinárodních úmluv existuje také vzorový pas, který se dává k dispozici je jich celkem tři tisíce. Je možné v rámci tohoto systému provádět kontroly. Máme německý systém, systém ISO, systém ILISON. To je systém, který nám umožňuje ověřit, zda ten pas je skutečně pravý. A samozřejmě tyto dokumenty musí splňovat určité požadavky. A teď se tedy dostávám k těm zdrojovým dokumentům, které umožňují vydat eh, elektronický pas a tam nemáme žádné mezinárodní umluvy, žádná pravidla, nemáme ani výměnu informací v této oblasti. Takže neexistuje nic, eh, co by stanovovalo stejné požadavky na nizozemský zdrojový dokument eh, nebo portugalský zdrojový dokument. Měli jsme prezentaci ve Spojených státech a tam jsme říkali, že existuje více než tisíce zdrojových dokumentů a ve Spojených státech dokonce víc než 8 tisíc. V podstatě neexistuje žádný manuál nebo jakékoliv informace o těchto zdrojových dokumentech. A nejsou tam žádné specifické prvky, které by umožňovaly tyto dokumenty identifikovat. Pokud jde o evropské cestovní doklady, tak tam máme minimální normy. Máme také harmonizované doklady povolení k pobytu pro příslušníky, státní příslušníky třetích zemí. Tyto dokumenty jsou zabezpečené, máme tam techniky personalizace a tyto dokumenty jsou tedy dobře chráněny proti padělání. A teď eh, vzniká ještě mnohem důležitější otázka. Tyto vysoce zabezpečené dokumenty jsou opravdu důvěryhodné? Můžeme se na ně spolehnout? Samozřejmě, vždycky je zde vztah eh, mezi pasem a biometrickými údaji držitele, ale můžeme si klást otázku, zda ten Doklad byl vydán na základě pravého zdrojového dokladu. Už jsme hovořili o francouzském příkladu, kdy téměř milion dokumentů těchto cestovních dokladů byl vydán na základě špatných zdrojových eh, dokumentů. To není jenom francouzský příklad, eh, to se vyskytuje všude v Evropské unii. Jak tedy vypadá celý ten eh, řetězec? V okamžiku narození tedy vzniká totožnost, eh, která se potom eh, dále rozvíjí. Nejdříve se tedy provede registrace při narození v podobě rodného listu, tedy ta registrace má podobu rodného listu. Proč <clears throat> věnujeme těm pasům takovou pozornost? A proč nevěnujeme dostatečnou pozornost těm zdrojovým dokumentům, které jsou přece jen základem k tomu, abychom mohli vůbec tyto cestovní dokumenty vydat. Tedy ty zdrojové dokumenty. Tak, jak říkám, máme ten rodný list, kde neexistuje žádný standardní formát, jsou zde velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, není zde žádné pravidlo, pokud jde o formát, ani pokud jde o obsah. A na této na tomto dokumentu nejsou ani žádné bezpečnostní prvky. My jsme tedy provedli průzkum, který se týkal těchto zdrojových dokumentů ve všech zemích Evropské unie a zjistili jsme, že třeba ten bezpečnostní prvek, který je tam používán, nebo některé nebo ten vodotisk a všechny tyto prvky, které by měly znesnadnit padělání těchto dokladů, nejsou používány všude. Ve Francii například, nebo tedy v Nizozemsku máme více než milion osob, které jsou držiteli francouzského pasu, který byl vydán na základě padělaného zdrojového dokumentu. A na základě tohoto dokumentu potom eh, se tyto osoby snažily o získání nizozemské státní příslušnosti. To je problém, který vzniká jenom v Evropě? Ne, to je problém, který je celosvětový. Takže v rámci ICAO se hledají řešení. ICAO je organizace zodpovědná za vypracování hlavních směrů, pokud jde o cestovní doklady. Diskutuje se o tom už více než 50 let. Jak lépe chránit tyto zdrojové dokumenty, na jejichž základě se vydávají cestovní doklady? ICAO nemá žádný oficiální mandát, který by umožnil předložení těchto hlavních směrů. Diskutuje se na tom, o tom také na poli Interpolu. A Interpol také chce přijmout usnesení, které by se týkalo lepšího zabezpečení zdrojových dokumentů. Nicméně ani oni nemají mandát, takže je těžké postupovat vpřed. Pokud jde o Evropskou unii, tak v roce 2010 v belgické předsednictví vydalo sdělení, ve kterém se uvádí, že je třeba lépe chránit zdrojové dokumenty a vznikla pracovní skupina na toto téma. A první závěry této skupiny už jsou k dispozici. Jak vidíte zde na tomto slajdu, tak eh, ve světě existuje celá řada norem, pokud jde o cestovní doklady, ale my se teď snažíme přijmout té specifikace pro ty zdrojové dokumenty, pro ty dokumenty, na jejichž základě se vydávají cestovní doklady. Takže máme nařízení, které se týká povolení k pobytu, máme nařízení, které se týká pasu a teď musíme počkat na nějakou legislativu v oblasti zdrojových dokumentů. Otázka, kterou bychom si měli položit. Má Evropská unie zájem harmonizovat zdrojové dokumenty? My si myslíme, že by to byla dobrá věc a vysvětlíme proč. A druhá věc, kterou bychom si měli položit, zda bychom měli také harmonizovat procesy v rámci Evropské unie pokud jde o vydávání těchto zdrojových dokumentů. Bezpečnější nebo lépe zabezpečený zdrojový dokument, to by bylo v pořádku určitě, ale kdybychom harmonizovali i procesy vydávání těchto dokumentů a kontroly, tak eh, to by určitě také pomohlo. A musíme také vytvořit databanku, která bude obsahovat informace o těchto zdrojových dokumentech a tam otázky ochrany soukromí hrají důležitou roli. Myslím si, že musíme skutečně dospět eh, k vytvoření minimálních norem pro tyto dokumenty, aby zde byl lepší vztah, eh, lepší návaznost mezi tím eh, rodným listem a tou osobou, která později požádá o vydávání cestovního dokladu. Tím se budeme bránit podvodům a zároveň také lépe budeme chránit totožnost evropských občanů. Budeme-li vydávat lépe zabezpečené zdrojové dokumenty, tak už to bude velký pokrok. Pokud jde o projekt Fidelity. Tam jsme hovořili o elektronických pasech, o rychlejším přechodu přes hranice, o dodržování pravidel na ochranu soukromí. A také jsme hovořili o vydávání zdrojových dokumentů. Aby se všechny tyto otázky vyřešily, potřebovali bychom nařízení. A samozřejmě na to můžeme pracovat pouze ve spolupráci s Evropskou komisí. Projekt Fidelity, to je v podstatě konzorcium, které združuje 18 zemí. Probíhá to v rámci veřejno-soukromého partnerství, jsou tam úřady, které se na tom podílejí, podniky. Ten projekt bude trvat až do roku 2016, jak jsme říkali. A bude brát v úvahu i vývoj v dalších oblastech. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za tuto prezentaci a teď máme pár minut na diskusi, než bude zahájen třetí blok tohoto slyšení. Ten má začít v 10.45. Spravodaj pan Coelho by si rád vzal slovo, položil několik otázek, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny prezentace byly velmi užitečné. Děkuji za tyto prezentace, byly velmi užitečné. Musím říci, že jsme velmi rádi. SIS-2 se konečně stane zkušeností. A já chci poděkovat za to, jak jste přistoupili k těmto projektům a jak jste se k tomu postavili velmi pragmaticky a všechny jste spojili. Já si myslím, že dvě věci, které změnily historii SIS 2, byly to, že jste převzali tento úkol a byl vytvořen tzv. Global Management Board. Pane Karkové, my navštívíme vaši agenturu na konci dubna. Od roku 2002, jak víte, parlament eh, už v mé zprávě volal potom, aby byla vytvořena tato agentura. Takže jsem opravdu velmi rád, že se teď zabýváte touto otázkou. Teď nevím, jestli mám otázku pro pana Tudoreše nebo pro pana Garkobala, týká se to článku 19 tam se hovoří o informační kampani, aby veřejnost dostala informace ohledně cílu toho SIS 2, přístupu úřadu a o právech subjektu údajů. Já nevím, kdo bude za tuto kampaň odpovědný, jestli to bude agentura nebo někdo jiný. A zda už bylo něco uděláno, pokud jde o tuto informační kampaň. Takže tam bych rád uvítal nějaké informace. Pane Lechnere, děkuji vám za informace o vaší studii. Problém je odběr těch otisků prstů. Vy jste to velmi jasně řekl. Já už jsem to také tvrdil. A vaše zjištění jsou v souladu s tím, co už jsme říkali i my ve výboru Ribe, Libe a jsme opravdu velmi rádi, že i vy to potvrzujete. Říkáte, že ta studie ještě není u konce. Mě by zajímalo, proč tedy není u konce, co tam ještě chybí a kdy si myslíte, že budeme moci dostat konečné hodnocení této tak důležité studie. A konečně, pane Belsere, Vy jste řekl něco, s čím plně souhlasím. Já jsem to říkala včera při zahájení tohoto slyšení. Souhlasím s vámi v tom, že nejslabším článkem té bezpečnosti elektronických pasů jsou zdrojové dokumenty. Problém je, že máme různé kultury v různých členských státech. Některé členské státy mají povinnost mít eh, občanské průkazy, národní identifikační dokumenty, národní doklady totočnosti, jiné země tento, tuto povinnost nemají. V některých zemích jsou otisky prstů právě na tom občanském průkazu, v jiných zemích otisky prstů jsou spojeny pouze s tím, že se odebírají otisky eh, kriminálníkům, takže já souhlasím opravdu se vším, co jste říkal, ale otázka je, co můžeme udělat, protože vy říkáte správně, že ICAO nemá žádný mandát, aby řešilo otázku zdrojových dokumentů. Evropský parlament je omezen smlouvami, takže zjevně zde není žádná evropská jurisdikce o zdrojových dokumentech, je to otázka národních států, takže co můžeme udělat, co jiného, než vyvíjet tlak na radu, aby si vyměnila informace a aby vydala nějaké pokyny, co můžeme udělat, aby na evropské úrovni byla řešena tato závažná otázka, kterou jste tady tak dobře vysvětlil. Děkuji. Děkuji, paní Sipel. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě konkrétní otázky. Ale chtěla bych předeslat jednu zásadní poznámku. Nejsem si jistá, zda víme, co děláme, jestliže budeme jednoho dne žádat od všech občanů otisky prstů a další biometrická data a jestliže budeme schopni aspoň technicky tato data spojovat s dalšími a vytvářet různé profily. No, je mi z toho trošku úzko. Mám dvě konkrétní otázka. Pan Lechner říká, vy jste řekl, jak jste použil, jak jste získali dětské otisky prstů pro své studie. Mě by zajímalo, nakolik byli informováni rodiče, zda tyto otisky prstů jsou využívány pro vaši studii. A ještě otázka na pana Belzera. byste řekl zhruba, kolik osob eh, má eh, sice pravý pas, ale vystavený na základě eh, falešných zdrových dokumentů. Mě by zajímalo prostě, co jsou to za lidi, kteří mají tyto, tyto pasy? Jsou to ilegálové, kteří tady pracují a žijí, nebo co to jsou za lidi? Paní Mathieu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych eh, poděkovala všem přednášejícím za velmi kvalitní prezentace. Pokud jde o migraci na SIS-2, tam eh, jsme opravdu velmi spokojeni. Zajímalo by mě, jak pohraniční stráž zapojujete do svých prací. To je pro nás velmi důležitá věc. Pane Tudoreši, můžete nám říci něco více k té cestovní mapě, k tomu plánu na tento rok, trochu více detailů? Pane Lechnere, já vám také děkuji za tu studii, kterou jste prezentovala. Chcete tuto studii zveřejnit? Dnes jste nám ji tedy představil, ale zajímalo by mě, zda komise chce skutečně tuto studii rozšířit, zveřejnit, anebo zda by měla být tato studie důvěrná. A chci také poděkovat panu Belserovi. Ten projekt, který jste představil, je velmi důležitý. O tom není pochyb. Zdrojové dokumenty a boj proti podvodům se zdrojovými dokumenty, to je vážná otázka. Dneska o tom pravděpodobně budeme ještě hovořit ale když hovoříte o číslech, eh, uvedl jste několikrát eh, Francii jako příklad a říkáte, že Francie má milion nebo milion a půl falešných pasů a celkem jejich 6 eh, milionů. Uvědomujete se, že je to více než 20% padělaných pasů? Prosím vás, to není asi seriózní. Vy se tady opíráte o nějaký článek. Já ta čísla také mám. 20 pasů v jednom státě, které jsou podělené, padělané, Já mám čísla od pohraniční stráže, to je 233, to jsou oficiální čísla, 233 pasů, které byly získány podvodně, 26 jich bylo uh, falzifikováno, několik jich bylo ukradeno, takže je to opravdu jenom 233. Já vím, že naše vláda určitě bude nadále bojovat proti podvodům a pokud jde o ty zdrojové dokumenty, tak ve Francii jsou ty dokumenty přece určitým způsobem chráněny, takže já bych byla nerada, abyste se opíral o nějaký článek. Já nepopírám, že máme nějaké eh, falešné, padělané dokumenty ve Francii, ale ne v takovémto počtu. Thank you. Chair. Děkuji, pane předsedo. Já se snažím pochopit, o čem eh, tato debata dopravdy je. Já mám pár Eh, otázek k SIS-2. Eh, kdo má ve vlastnictví kód tohoto systému a kdo je schopný ho třeba upravovat? Protože jinak, pokud to patří někomu jinému, tak samozřejmě za každou úpravu bychom museli eh, platit strašné peníze do budoucna. Můžete eh, tento systém zpřístupnit trošku na vyšší úrovních, třeba eh, nová uživatelská rozhraní nebo eh, napojení na další programy, od kterých třeba dnes nemáme ani ponětí. A to by se prostě mohlo stát Paní Guillaume? Oui, une phrase pour rassurer Madame Mathieu, oui, je pense que si. Děkuji. Já souhlasím s paní Mathieu. Vždycky se bojovalo proti falešným zdrojovým dokumentům a to bude platit i nadále. Nicméně je to zajímavé, to, co zde zaznělo. Obecně celé toto slyšení je zajímavé, protože si klademe různé otázky, vy hovoříte o různých technických aspektech, eh, které jsou součástí obecnější diskuse o migraci. A je zajímavé slyšet, že, i když to teď trošku extrapoluji, že dítě, které má eh, na prstech uschlý cukr, tak eh, potom může ovlivnit kvalitu těch otisku prstů. To je opravdu zajímavé, že něco tak eh, jednoduchého může ovlivnit tak eh, složitý proces. Potom zde také hovoříte o velmi technologických, technických aspektech a je to opravdu velmi široká škála věcí, které mohou ovlivnit eh, celý tento systém. Já myslím, že všichni jsme byli trošku zaskočeni tím, eh, co jste říkali o věku dětí od chvíle, kdy je možné odebírat eh, dětem otisky prstů a potom, že je možné ještě po celou řadu let eh, přiřadit otisk prstu k dané osobě, i když byly tyto otisky odebrány ve velmi, úzkém, ve velmi nízkém věku. Pokud jde o určení věkové hranice, víme z jiných oblastí, že otázka plnoletosti či neplnoletosti má čím dál větší význam. Především v členských státech, které přikládají velký význam této otázce. A mě by zajímalo, zda Právě tento krok by mohl mít eh, určitý význam pro stanovování věku a, a plnoletosti. Pan Bronx? Jako dítě eh, mm, po mně, eh, mě neustále tedy nutili, abych si mil ruce a teď vím proč, chtějí čisté otisky prstů tady bylo eh, řečeno, že nový systém eh, zvládne nějakých 100 milionů záznamů oproti současným snad 6 nebo tak nějak. Proč? Proč je to tolik? Jaká jsou kritéria toho, co se a od koho bude zaznamenávat? Jsou to všechno záznamy e, lidí mimo z, e, z přicházejících tedy nebo rezidentů jiných zemí, třetí zemí, nebo také občanů EU. E, je to prostě o vízech, nebo je to lidi, jsou to lidé podezřelí z nějakých organizovaného zločinu nebo něčeho podobného. E, pro jaké účely se používají tato data? Předávají se někam, předávají se do třetích zemí? E, pan Lechner, nevím, jestli jsem správně slyšel, jste řekl, že milion milion eh, lidí v Nizozemí eh, má eh, falešné pasy, nebo to bylo francouzské, nebo jak to bylo. Aha, dobře, už tomu rozumím. Půl milionu až celý milionu bylo nějakých falešných. To, to já nevím, co to bylo za dokumenty a já myslím, že tyto Eh, tato čísla se dají eh, předpokládat, že existují také pro jiná, jiné země, eh, zejména pro ty chudší, kam, kde dochází k větší migraci. Dále, nevím, pak se hovoří o lidech, kteří byli tedy zachyceni. Možná, že prostě, ale je jich daleko více a nevím, jestli jsou to třeba eh, ilegální eh, imigranti, a to, to by ovšem znamenalo, že potom tu imigraci moc nezvládáme. A ještě poslední bod. Kdo podle vás je zodpovědný za falšování těchto dokumentů? Je to organizovaný zločin velkého rozsahu, anebo je to hm, poměrně malá záležitost? Eh, protože eh, zvládnout tento problém může znamenat eh, zvládnout spoustu dalších problémů. Předseda, tak tolik naše první kolo otázek, mnohé velmi konkrétní. Takže teď zkusme, zkusme si vzít odpovědi v stejném pořadí, v jakém jsme měli úvodní prezentace. Pan Tudorač. Ano, e, děkuji, pane předsedo, děkuji za všechny všechny otázky. Já se tedy e, budu zabývat těmi, které se týkají SIS 2 a byly adresovány mě. Především, pane Coelho, děkuji e, za vaše velmi laskavá slova. Článek 19 skutečně je o informační kampani v souvislosti s SIS 2 a my jsme už několik měsíců v plné práci na přípravě této kampaně. Máme hotové, produkčně připravené eh, letáčky a podobně. Máme tedy spolupráci českých zemí a nyní eh, rozdělujeme, rozesíláme dokumenty tak, jak byly eh, vyprodukovány a e, verifikujeme je se zástupci členských zemí. E, my je tady dáváme k dispozici členským zemím, které jsou zodpovědné za jejich šíření na svém území, policejní stanice, letadla, prostě všude tam, kde je třeba, aby byli občané informováni, případně uživatele tohoto systému, aby si s ním věděli rady. Dále chceme také sami eh, tyto informace šířit, poněvadž to je také naše zodpovědnost. Eh, jakmile budeme mít ty materiály zcela hotové, což je tak eh, otázka týdne až dvou, tak určitě se do toho pustíme. Myslíme si, že velice dobře vysvětlují a postihují všechny možné pojistky, které mají k dispozici Eh, občané a tak dále, aby se do systému nedostávala eh, falešná data. Dále tady byla otázka eh, k migraci SIS-2 a také role ochranek. Ochranky jsou samozřejmě součástí bezpečnostního systému. My tedy budeme mít zcela jasné checkpointy k 9. Eh, květnu, tak aby eh, všechno fungovalo, aby Eurisa mohla převzít eh, ten systém na svou zodpovědnost. Nemáme žádný další kontrolní bod po 9. květnu. To už by mělo prostě fungovat. Je tady ještě další prvek, pokud se týče eh, hladké evoluce, eventuálních dalších eh, prvků, které budou přidávány do systému SIS-2, ale to nejdříve bude třeba prodiskutovat vždycky s komisí, komise potom s parlamentem a tak dále. Čili eh, dalším krokem v tomto smyslu mělo být využití biometrických dat. Dále, pokud se týče vlastnictví toho kódu, tak ten patří komisi a my jsme de facto eh, de facto eh, exekutivní eh, autorita, takže v podstatě i sami sebe můžeme považovat za vlastníky. Dále, modifikace systému samozřejmě je možná, pokud dojde ke shodě na nějakém dalším rozvoji tohoto systému, tak je to samozřejmě možné. Eh, platforma SIS2 to je software, který je customizovaný, není to nic, co by se dalo koupit napsaný na objednávku. Posílení kapacit, zvýšení kapacity, proč je to tak? No, eh, rozšíření Evropské unie bylo jedním z hlavních faktorů eh, pro to, že eh, různých eh, varování a vůbec kapacita systému byla posílena. A proč tam máme tedy 100 milionů? Je to na základě studie z roku 2010, který odhadoval, která odhadovala trendy eh, a došli jsme k závěru, že by to mělo být zhruba 75 milionů v příštích deseti letech, tedy potřeba takovéhoto počtu záznamů, takže tam máme ještě rezervu, máme tam tedy 100 milionů a je to tedy proto, aby eh, ten systém byl dlouhodobě stabilní. Kritéria záznamu. Takže jsou to občané EU i občané třetích zemí a Týká se to tedy objektů, eh, lunu, eh, motoru, z ukradených eh, kreditek, ukradených pasů a tak dále. Čili tam těch druhů záznamů je mnoho. A Samozřejmě lidé z třetí zemí, kteří mají zákaz vstupu do Schengenu, ti tam jsou registrováni, ale třeba také ti, na které byl vydán evropský zatýkací rozkaz, Eh, také data eh, potřebná pro vyšetřování trestných činů nebo pohřešované děti, pohřešované osoby, takže to všechno tam je. A ještě tady byla poslední otázka. Eh, předávání informací třetím zemím, tak ne, to není možné. To je jasně řečeno, že ne. Ano. A ještě publikace studie, zveřejnění studie, eh, studie o těch eh, studie eh, o těch otiscích, otiscích prsků. To byl kontrakt DG Home a jakmile, jakmile tedy dostaneme tu studii, tak ji budeme moci mít DPS a také Evropský parlament. Předseda, ano, děkuji. A jako další prosím pana Garkova, aby se ujal odpovědí. Děkuji, pane předsedo. Já eh, nevím, jestli ještě zbývá něco ke zodpovězení, ale pokud se týče otázek SIS, mohu eh, potvrdit to, co řekl pan Tudoraš, eh, sice, že 9. května k 9. květnu Evropská komise všechno, včetně toho zdrojového kódu, eh, dává k dispozici agentuře, která bude mít eh, přístup a samozřejmě bude moci ten systém dále eh, rozvíjet a rozšiřovat. Děkuji, pan Lechner. Děkuji vám. Já také ty otázky projdu postupně. Tak především eh, my hovoříme o předběžných nálezech, co tam vlastně chybí. No, zatím nám chybí ta studie, eh, poněvadž my jsme eh, provedli měření, my jsme se snažili zjistit, jak to funguje a další fáze je vypracovat dokumenty. No a my dále tedy eh, potřebujeme prostě udržitelné eh, výsledky, že, ale prostě my ještě nemáme hotový text té studie, eh, tak aby ty výsledky byly srozumitelně podány, takže to nám ještě zbývá. Očekává se, že studie bude finalizována v srpnu a pak je tady ještě otázka, proč to trvá tak dlouho. To souvisí s citlivostí Eh, otisku prstů jako dat, takže eh, my jsme velice hloubkově zkoumali, jak je možné eh, dostat se k sestávajícím databázím v Portugalsku a za jakých podmínek a bylo třeba to právně vyřešit. Takže Týkalo se to eh, vlastně celé vlády, nejenom eh, ministerstva zahraničí nebo vnitra, ale eh, existoval určitý výbor na vládní úrovni, který musel prostě zvážit, jakým způsobem je možné toto provést. Dále uprostřed Eh, finanční krize eh, došlo k výměně vlády v Portugalsku, eh, takže jsme museli začít opět znovu a to nás velice zdrželo. No a skutečně mm, chceme, aby to už opravdu zveřejnit v srpnu. Další otázka, jestli má smysl odebírat odebírat otisky prstů u dětí veškerého věku každého věku. Poprvé řečeno, to jsme nestudovali, ale můžeme technicky říci, že otisky prstů jsou už jasné a rozpoznatelné ve velmi raném věku. Portugalské úřady eh, již eh, tedy odebrali otisky prstů od eh, dětí velmi malého věku my jsme tedy se pouze zaměřovali na technickou záležitost a zjistili jsme, že technicky je to možné, ovšem bude na politickém rozhodnutí, aby se rozhodlo, jak, jak se s tím nakládá. Otázka, zda eh, rodiče dětí byly informovány o využití těchto dat, tak eh, to je třeba eh, proskoumat, to tedy na to nám musí odpovědět portugalské Eh, úřady, které jsou vlastníky eh, těch databází. A z tohoto důvodu eh, nám trvalo tak dlouho, než jsme se k těm datům vůbec dostali. Omezený úkol těchto, této studie. To znamená, že jsme mohli pracovat s elektronickými otisky, které nebylo možná dohledat zpět k tom, tedy osoby, kterým patřili. Čili eh, tady byla velká omezení a já tedy eh, mm, musím říct, že to, na tu otázku nám mohou odpovědět eh, portugalské úřady. Portugalské úřady byly informovány o tom, že a k čemu využíváme jejich data a dali nám tedy velice přísné omezení na jejich využívání. Pokud se týče zveřejnění studie, to už bylo odpověděno, pak tady byla ještě otázka, zda tyto otázky, tyto otisky budou eh, z, využity k tomu, aby se určilo, zda osoba je mladší nebo starší 18 let. Já musím říct, že toto nebyl předmětem našeho výzkumu, to je otázka úplně jiná. Možná, že to by se chtělo trošku tím zabývat podrobněji. Já pokud vím, tak eh, my tedy Eh, jsme tedy věděli, jak eh, stará je osoba, již otisky prstů nám byly dány dispozici, ale my nevíme, jak se budou vyvíjet dál, to jsme nebyli schopni zjistit. Děkuji, takže jsme teď, teď si ještě poslechneme čtvrtého z našich hlavních řečníků, pana Balsera. Já nevím, pokud máte třeba ještě nějaké dodatečné otázky nebo něco navíc, doplňkové otázky, máte šanci nicméně. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím zodpovědět různé otázky, které mě byly položeny. Ano, začalo to článkem, který se objevil na podzim roku 2011 a to, že existuje celá řada pasů, které byly vydány na základě nepravých zdrojových dokumentů, o tom se také diskutovalo i na půdě parlamentu. A byla tam prezentována tato čísla. Byla prezentována také ve skupině pro padělané doklady. Vy říkáte, že těchto dokumentů je o 800 tisíc, 900 tisíc méně. My jsme to také zjistili, protože jsme provedli šetření v Nizozemsku a ve velmi krátkém čase se dostavili tisíce lidí s francouzským pasem. Když se chcete zaregistrovat eh, k pobytu v Nizozemsku, tak musíte předložit také rodný list. A tito držitelé francouzských předložili své rodné listy tak jsme zjistili, že tyto rodné listy byly nepravé, byly vytištěny na obyčejné tiskárně. A po šetření se ukázalo, že tyto tisíce lidí původně pocházejí z Karibiku a ze severní a západní Afriky. Některé z těchto osob eh, vyslechla policie a ukázalo se, že roky pobývali na území Francie nelegálně, sami si tam vyrobili své rodné listy a tím přesvědčili francouzské prefektury, aby jim tedy na základě těchto padělaných eh, zdrojových dokumentů vydali francouzský pas. A na základě těch tisícovek eh, případů, které jsme odhalili v Nizozemsku, jsme získali informace od francouzských úřadů, kde se potvrzovalo, že u 400 z těchto lidí byly tyto pasy vydány na základě eh, nepravých dokumentů. No tak 400 pasů to není milion a půl, s tím snad souhlasíte. To jsme zjistili v Nizozemsku francouzské úřady nám řekly, že v tom článku, kde se hovořilo o milionu pasů, vydaných eh, na základě nepravých zdrojových dokumentů, to je věc, eh, kterou francouzské úřady nepopřely, takže možná se jednalo o milion nebo 600 tisíc. Právě teď to francouzské úřady prošetřují. V každém případě víme, že spousta elektronických dokumentů francouzské provenience které jsou v současné době v oběhu, byly vydány na základě nepravých zdrojových dokumentů. To je tedy příklad Francie, ale určitě k tomu dochází i v jiných členských státech Evropské unie. Protože různými triky můžete získat pasy. Dobře, dostáváme se na závěr této části našeho slyšení. Další část má začít 10.45, je to třetí panel ve kterém bude pan Nilsen, pan Butarelli. Ale pokud máte ještě něco dalšího, samozřejmě můžeme pokračovat, ale pokud ne, tak si uděláme na 10-15 minut přestávku a začneme znovu v 10.45. Děkuji vám všem. Děkuji všem řečníkům.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

Dobrý den, dámy a pánové. Pustíme se do třetí a poslední části našeho zasedání, která se týká dalšího vývoje. Vyslechneme si tři hosty, které bych rád přivítal. Je to pan Julien Jean Debou ze Střediska pro výzkum konfliktu pana Erika Nielsena z generálního ředitelství Home a pana Giovanniho Butariliho z úřadu Evropského inspektora ochrany údajů. Po vystoupení těchto tří hostů budou následovat první reakce ze strany Renaty Somerové a pana Joana Enčunyho z Evropského parlamentu. Mnohokrát děkuji za to, že jste přijeli. A předávám slovo panu Julianu Žandebosovi. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. V nadcházejících 15 minutách vás seznámím s hlavními otázky a zjištěními studie, která se týká databází pro spravedlnost a vnitro v souvislosti s inteligentními hranicemi. Tuto studii zadal Evropský parlament ve spolupráci s výborem LIBE. Budu mluvit o hlavních otázkách, kterými se studie zabývala. Zmíním hlavní zjištění, to, jak inteligentní hranice zapadají do databází spravedlnosti a vnitra a také, jak studie vyhodnotila iniciativu inteligentních hranic a také, jaké výzvy tato iniciativa přináší. Na úvod hlavní otázky. V podstatě studie eh, kláde dvě hlavní otázky. Nutnost, originalita a možnost. Proveditelnosti. To je věc, o které se mluví už dlouho. Původně se o tom mluvilo v roce 2004 v souvislosti s vízovým informačním systémem, který navrhla komise. Nicméně přednost dostal systém BIS. A tato otázka v podstatě znamená, že Evropská unie by byla schopná změnit směr na základě nového vývoje. Druhá otázka, která z toho vyplývá, z té vratnosti, reverznosti, a která se týká inteligentních hranic, je otázka, že to, že to musí doplňovat stávající opatření. Musí to doplňovat šengenský informační systém a vízový informační systém. A je to nutnost, která se také týká evropských občanů, občanů, kteří pracují do EU a dalšímu fungování naší demokratické společnosti. To je další otázka, kterou si tato studie klade. A poslední věc je originalita. Neboli opatření, která se teď zvažují nebo navrhují, odpovídají hodnotám a povinnostem z evropských smluv a dalších součástí evropského právního systému. Současné návrhy, včetně balíčku inteligentních hranic a systém jmené evidence cestujících a podobně, patří k iniciativám, které implementovali nebo zvážili partneři z Evropské unie, jako třeba USA a Austrálie. A jde o to, jestli to odpovídá našim potřebám a našim závazkům a jestli to odpovídá tomu, co potřebují naši občané a občané třetích zemí. V tomto ohledu se studie v podstatě ptá, jaký je případný dopad na databáze v oblasti spravedlnosti a vnitra. A z hlediska ochrany údajů a soukromí je nutné položit si určité otázky, ale to nestačí. A další návrh, který vyplývá ze studie, je ten, že je potřeba také řádně projednat otázku nediskriminace a závazek EU bojovat proti diskriminaci v souvislosti s politikou na ochranu hranic. Na úvod řeknu pár slov k hlavním zjištěním, která souvisí s tím, jak ta navržená iniciativa inteligentních hranic zapadá do studie, které se říká krajina. To souvisí s databázemi. Inteligentní hranice nemůžeme posuzovat odděleně od ostatních politik v oblasti spravedlnosti a vnitra. Je to sice samostatná oblast, ale abychom pochopili, o co přesně jde, musíme se na to dívat i v souvislosti se širšími trendy. Ten pojem, tu koncepci jakési krajiny využíváme proto, že je tady taková tendence přijímat nová opatření ve vztahu ke zpracování údajů pro účely spravedlnosti a víte jakousi nutnost, aby se zaplnily určité mezery nebo aby se něco propojilo. Údaje, které využívají vnitrostátní orgány. Nicméně vzniká jakýsi soubor opatření, která jsou horizontální z hlediska území, z hlediska využití. a vychází to z 25 chystaných programů pro zpracování údajů. Kdybychom měli ještě internetní hranice, bylo by jich 27. Říká se tomu samozřejmě databáze pro spravnost a vnitro, ale nemáme žádnou jednu právní definici toho, co ta databáze je, nebo jaká by ta databáze měla být. Navzdory této rozmanitosti ta studie uvádí, že jsou tady určité společné prvky, v zásadě čtyři, a ten nám umožní pochopit obecnou politiku a trendy v tomto ohledu. Tyto společné prvky jsou následující. Za prvé, souvisí se sdílením údajů. To je priorita. To je priorita, kterou stanoví Evropská strategie. Základem je princip dostupnosti, to platí pro úřady a orgány a také souvisí to s interoperabilitou. Znamená to, že musíme možné propojit jednotlivé systémy. Nicméně stojí za zmínku, že ani interoperabilita, ani dostupnost nejsou právní principy. Za druhé, vývoj, dejme tomu databází pro spravedlnost a vnitro, znamená také distribuované procesy. A někdy se říká, že nemáme jednu centralizovanou databázi, evropskou databázi, ale spíš jednotlivé databáze pro jednotlivé útvary a vydává se to za technický limit zpracování údajů. Souvisí to se soukromím datových subjektů a předpoklad, že decentralizovaná struktura podporuje kompartmentalizaci, je však zavádějící. Když si vezmeme priority a možnosti sběru, výběru, zpracování, přístup k údajů, distribuované zpracování údajů je přesnější výraz. Tlumočníci žádají, jestli byste nemohl mluvit maličko pomaleji. Děkuji, děkuji. Takže distribuované zpracování údajů je přesnější výraz, jak už jsem říkal. Samozřejmě zpracování údajů se distribuje, to nezaručuje kompartmentalizaci a není to technický limit pro zpracování údajů. Třetí bod se týká účelu zpracování údajů v oblasti spravedlnosti a vnitra. V tomto ohledu této oblasti jde o víceúčelové programy, to znamená, souvisí to s jednou oblastí politiky, ale tato vazba je preferenční, není výlučná. A to souvisí také s přístupem k vízovému informačnímu systému a s diskuzemi o otevření dalších systémů. A na závěr jsou tady bližší vazby na zpracování údajů. Tlumočníci se omlouvají, ale řečník skutečně hovoří příliš rychle. Jsou tady dva proudy, dvě odnože, operační data, tam jsou neosobní údaje a pak jsou tam osobní údaje. Nicméně to, co souvisí s kapacitou pracovníků v orgánech vymáhajících právo, aby to bylo možné využít pro operační nebo strategické účely. A to je další otazník, pokud jde o záruky pro datové subjekty při zpracování osobních údajů. Na základě těchto zjištění studie určila tři klíčové otázky. První je částečné podávání zpráv, částečné podávání hlášení. Samozřejmě jde o to výkaznictví, to souvisí se šengenským eh, informačním systémem a podobně. Ale třeba u švédské iniciativy nemáme takové pravidelné výkaznictví. Druhá otázka souvisí s tím, jak jsou navrženy tyto iniciativy pro zpracování údajů. Často se to týká konkrétních akcí nebo událostí, anebo opatření z minulosti. Nicméně podklady často nejsou uspokojivé. A poslední věc, výstup z tohoto vývoje směřuje k masovému zpracování osobních údajů ve vztahu k opatřením EU v oblasti vnitra a spravedlnosti. A to je věc, kterou ostatní partneři, třeba USA a Austrálie, dělají už nějakou dobu, zvlášť po 11. září. Otázka ovšem zní, zda by EU v této fázi a v dnešní době měla také volit tento vývoj. A máme tady takovou ilustraci toho, co máme na mysli masovým zpracováním. Dali jsme sem iniciativu jména evidence cestujících z EU, protože to souvisí s kontrolou hranic a je to důležité, abychom pochopili, že iniciativa inteligentních hranic není izolovaná. Vidíme tady značný nárůst zpracování, kdyby se implementovala opatření, která se teď zvažují v kontextu politik EU v oblasti spravedlnosti a vnitř. Druhá část této studie se týká vyhodnocení iniciativy inteligentních hranic. Vychází se sdělení komise z roku 2011. Nebudu zacházet do technických podrobností, protože si myslím, že k tomu se ještě dostaneme velmi krátce. Iniciativa inteligentní hranice představuje tři hlavní změny. Za prvé automatizaci pohraničních nebo hraničních kontrol. Technologie zřejmě nahradí spoustu úkonů, které provádějí lidé. Za druhé rozšíření zpracování údajů na kategorii cestujících, na které se předtím e- opatření EU nezaměřovala. A za třetí, intenzifikace kontroly zvlášť u cestujících, kteří potřebují výzum a kteří by možná chtěli požádat o registraci v programu registrovaných cestujících. Tato tři zjištění vedou k diskuzi o třech otázkách. Za prvé, přístup založený na důkazech, abychom měli nezbytné a odpovídající systémy. Inspirace pro inteligentní hranice vychází z opatření, která už částečně zavedly členské státy a také Spojené státy americké, především prostřednictvím programu US Visit. V případě programu US Visit je tato iniciativa předmětem velké kritiky, protože je příliš nákladná vzhledem k výsledkům, protože nebyla plně implementována, zvlášť pokud je o ten prvek výstupu. Otázka zní, jak by EU měla zrekapitulovat toto částečné selhání toho, o co se pokouší USA, a zda je vhodné a realistické, abychom tato opatření v rámci této iniciativy ve stanovených lhůtách opravdu zavedli. Za druhé, náklady na tyto návrhy. To nebudu moc rozvádět, to máte k dispozici ve studii, nicméně náklady na tyto návrhy jsou hodně rozlišné. V roce 2008 podle sdělení komise měly být náklady na systém vstupu a výstupu a registrované cestující asi 12 milionů eur, za tři roky 6 milionů na údržbu jako operační náklady a dalších 35 milionů pro implementaci na úrovni členských států. Ve sdělení z roku 2011 je to asi 400 milionů eur z hlediska operačních nákladů. Takže blíží se to tady, jsou tady rozdíly a o tom je potřeba mluvit. A poslední věc, poslední otázka je, rozšíření nebo rozšíření kontroly cestujících ještě za hranice. Jde o to, že ten prvek inteligentnosti spočívá v tom, že cestující prověříme ještě předtím a potom, co překročí hranice, než budou pokračovat v cestě. Ale hranice je prostě jenom jedním z bodů, kde se provádí kontrola. A to má značný dopad, pokud je o výzvy, které před, námi, před nás klade iniciativa Inteligentní hranice, a tomu se také studie věnuje. Tyto výzvy, jak už jsem říkal, posuzujeme z hlediska dvou věcí. Za prvé, soukromí ochrana údajů. Samozřejmě diskuze o ochraně údajů a soukromí je nezbytná, ale nestačí sama o sobě. A pak je tam ta diskriminace. Samozřejmě zpracování údajů ve velkém měřítku, jak to předpokládají tyto návrhy, je rozhodně záměrem s tím, že potřebujeme dodržet princip soukromí, to zachází dál než ochrana. A týká se to také soukromého života, jak je to v článku 7 listiny EU o základních právech. A také to souvisí s principem právní jistoty, to vyvolává určitý tlak. A pak je tady také právo na určitá opravná opatření. A potom to distribuované zpracování údajů a multiplikace programů pro zpracování údajů vyvolávají otázky, pokud je o nutnost a účelovost kritérií. A druhá část výzev souvisí s otázkou nediskriminace. Samozřejmě státní příslušníci třetích zemí v zásadě nejsou pokryti ochranou na základě předpisů EU o nediskriminaci. Nicméně je tady řada ustanovení, která se vztahují na státní příslušníky třetích zemí, pokud je o nediskriminaci, zvlášť třeba v šengenském kodexu. Státní příslušnost a právní statut nesmí být faktorem, který by měl způsobit neplatnost těchto předpisů, nicméně na základě rasy nebo etnického původu, vyznání, pohlaví a podobně, toto všechno platí. Problém je ten, že často je obtížné rozlišovat mezi diskriminací na základě ras, rasy například a na základě státní příslušnosti, zvlášť v kontextu zpracování více prvků. Je těžké představit si, jak by se prováděly hraniční kontroly, které by diskriminovaly čistě na základě státní příslušnosti, což je základní princip. A je těžké představit si kontroly, kde by státní příslušnost nebyla jakýmsi náhradním důvodem pro další formy diskriminace. A tuto otázku je také třeba vztáhnout na další oblast, která je ještě ústřednější, a to jsou automatické kontroly hranic, ty automatizace hraničních kontrol, kterou předpokládá iniciativa Koncepce to považ- má za to, že to, co předpokládá iniciativa, musíme zvážit. Rozdělujeme cestující na méně rizikové a více rizikové a pak se rozhoduje. A to souvisí s tím programem registrovaných cestujících. Masové zpracování údajů a automatizace spochybňují výzvu toho, co představuje statistickou diskriminaci. To je tedy rozhodnutí odmítnout někomu na základě statistických atributů určité skupiny, ke které má patřit přístup do země. Ano? Mám zopakovat definici? Je to všechno k dispozici? Ne, ne. Vy mluvíte opravdu příliš rychle pro tlumočníky a pro ně je to velmi únavné a my nemáme polovinu z toho, co říkáte. Prosím vás, opravdu to zpomalte, ano? So, uh, apologies to the, uh, to the... Já se omlouvám tlumočníkům a posluchačům. Stejně všechno, co jsem říkal, máte k dispozici ve studii, která je online. Máme k tomu také ještě výtisky. Ještě na závěr velmi krátce k těm doporučením. Tato doporučení podstatě uvádějí, jak by se mělo rozhodovat ve vztahu k databázím. Znamená to celoroční konsolidované sledování. To znamená, že je potřeba pravidelně každý rok, pokud možno, podávat zprávy o veškerých činnostech souvisejících se zpracováním údajů ve vztahu k opatřením EU. A to je důležité, protože v této fázi Nemáme takový konsolidovaný přehled. A pokud o to bude zájem, bude to také znamenat spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, které mají mnohem podrobnější informace a lepší přístup k informacím o své zemi a také o úřadech, o orgánech ve své zemi v tomto ohledu. Tyto zprávy by poskytly podklady, které umožní buď rozhodnout o pokračování stávajících programů nebo o vývoji nových programů. Nejdůležitější a poslední věc v doporučeních, které vyplynuly ze studie, eh, je profilování a nutnost zpracovat právní definici profilování. Zvlášť pokud je o to, jaké profilování je naprosto zakázané a jaké profilování můžeme tolerovat a do jaké míry. To je možné jednoznačně učit, zvlášť v souvislosti s přechodem k více automatickým kontrolám a zpracování údajů úplně na závěr otázka ochrany údajů a soukromí je, jsou zásadní, ale nedostačující. Princip nediskriminace by se také měl projednat a zvážit, zvlášť ve vztahu k hraničním kontrolám. Děkuji za pozornost. Thank you, Mr. Jean Děkuji. A teď přistoupíme prezentaci nových eh, návrhů Evropské komise ohledně balíčku pro inteligentní hranice. Slovo má pan Henrik Nielsen, vedoucí oddělení zprávy hranic. GŘ Home. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tuto příležitost eh, předložit, eh, nebo tedy prezentovat tento návrh, který jsme předložili před několika týdny. Obecný cíl tohoto balíčku je modernizovat a posílit kontrolu na vnějších hranicích a zároveň také usnadnit a urychlit přechod přes hranice pro většinu cestujících směřujících z a do Evropské unie. Pouze bude-li dosaženo vysoké úrovně bezpečnosti na našich vnějších hranicích, může trvat zrušení hranic na vnit, zrušení kontrol na vnitřních hranicích v šengenského prostoru. Já stručně zmíním různé části návrhu. Nejdříve tedy o, problém, o programu registrovaných cestujících, jak to vypadá. V současné době hraniční kontroly cestujících, kteří přijíždějí do Evropské unie na krátkou dobu, je takový univerzální. Máme minimální kontroly pro občany EU a důkladné kontroly pro příslušníky třetích zemí. Některé kategorie to mají trošku usnadněné. E, ti jsou e, tedy zařazeni do toho příhraničního režimu. Tam je to tedy jednodušší, ale jinak e, pro příslušníky třetích států je to velmi složité. Když se někdo přijede poprvé do Evropské unie nebo po 25., tak se to vůbec nerozlišuje. A myslí, myslíme, že tento přístup už nedává smysl, především ve světle rostoucích eh, toků cestujících a zvyšujícího se času čekání na hranicích a vzhledem k tomu, že jsou také omezené zdroje pro pohraniční kontrolu, tak potřebujeme trošku odstupňovaný přístup, který nám umožní rozlišit mezi různými skupinami cestujících a především umožní určitým skupinám, aby měli odlehčené kontroly na hranicích, když přijedou do Evropské unie. Jak by to fungovalo? Bude se to zakládat především na procesu předběžného screeningu budeme se zaměřovat především na ty, kteří cestují do Evropské unie často, jsou příslušníky třetích zemí, anebo sídlí na území Evropské unie. Ti dostanou tedy statut registrovaných cestujících a budou mít zjednodušené kontroly na vnějších hranicích. Ta zjednodušená kontrola bude velmi podobná tomu, co dnes platí pro občany Evropské unie. Můžeme to srovnat také s naší vízovou politikou, kde máme kategorii cestujících, kteří dostávají víza pro opakovaný vstup, eh, protože cestují často, tak nemusí pokaždé žádat o vízum. Bude to také odrážet to, co se odehrává na hranicích. Teď, když přijedete s vízem, které eh, je pro jednotný vstup, pro jeden tedy vstup, anebo pro vícečetný vstup, tak eh, pořád eh, procházíte stejnou kontrolou, ale teď je třeba rozlišit mezi tím, eh, kdo přijede do Evropy jednou a kdo tam jezdí několikrát ročně. Tento systém identifikace cestujících, kteří jezdí často, nebude odrážet státní příslušnost eh, těchto cestujících. To znamená, že tento systém bude otevřen pro cestující, kteří budou státními příslušníky jakékoliv třetí země, ani to nebude záviset na reciprocitě. To znamená, že příslušník třetí země bude mít přístup do tohoto prostoru bez ohledu na to, zda státní příslušníci státu EU budou mít nějaký zvýhodněný režim v té třetí zemi nebudeme ani vybírat občany ze třetích států, kteří by měli tedy toto zjednodušení, budeme je tedy vybírat eh, na základě jiných kritérií, než je příslušnost, státní příslušnost. Bude to také otevřeno používání nových eh, nástrojů, které nám to usnadní. Především eh, brány pro automatizovanou pohraniční kontrolu. To dělá v podstatě totéž, co pohraniční stráž, když to srovnáte s tou zjednodušenou kontrolou. Tyto brány byly testovány v celé řadě členských států v posledních letech. Zatím se používají pouze pro občany EU, protože pouze občané EU mají tyto zjednodušené minimální podmínky. Zkušenosti s těmito bránami jsou velmi pozitivní. Je tam dobrá návratnost investic, zkracuje se ten čas a je to také nový flexibilnější nástroj pro zvládání toku cestujících především na velkých letištích. Takže s programem pro registrované cestující otevíráme tuto možnost, aby i občané třetích států používali tento systém, což zatím možné není. Nezávisí to na používání automatických brán. Máme také manuální, tradiční pohraniční kontrolu. I v tomto případě registrovaní cestující budou mít tyto zjednodušené kontroly, jak bylo řečeno. Členské státy také budou moci používat stejné koridory jako pro evropské občany. To znamená, že to bude další nástroj, jak se členské státy budou moci uspořádat eh, ten průchod přes hranice. Pokud jde o cílové skupiny, tak eh, to je složité. My eh, jsme udělali takový odhad, myslíme si, že to bude asi 5 milionů lidí, kteří požádají o tento program za rok, takže kumulativně to budeme vnímat, protože to členství bude platit eh, na pět let, to znamená, že po pěti letech bychom měli 25 milionů lidí z třetích zemí, kteří by měli tedy nárok na tuto zjednodušenou eh, prohlídku, ale musíme do toho zahrnout také ty, kteří permanentně sídlí na území Evropské unie a také se mohou stát součástí tohoto programu. Pokud jde o ochranu osobních údajů cestujících, eh, kteří jsou v programu pro registrované cestující, máme systém, který by používal takovou tu kartičku a centrální databázi. Eh, použití té kartičky nám umožní rozdělit databázi na dvě části. Na jedné straně bude biometrika a na druhé alfonumerické údaje, eh, které se budou vztahovat eh, k těm cestujícím. Tím bychom mohli také omezit používání biometrických údajů, protože ty by se používaly pouze pro identifikaci cestujících při přechodu přes hranici. E, přístup do této databáze pro orgány činné v trestním řízení nebude možný, nebude možné ani předávání těchto údajů do třetích zemí. Pokud jde o druhou složku tohoto balíčku, to znamená navrhovaný systém vstupu-výstupu, výchozí bod, jak víte, hlavní pravidlo pro příslušníky třetích zemí, kteří přijíždějí na krátký pobyt, je, že je to omezeno na tři měsíce v průběhu šestiměsíčního období. V současné době jediný způsob, jak členské státy mohou vymáhat nebo sledovat toto pravidlo, je manuální razítkování do pasu. A v hraničním kodexu máme dnes pravidlo, že všechny pasy třetích zemí musí být na vstupu a výstupu orazítkovány. To je něco, což velmi, co velmi dobře nefunguje, jak ukazují zkušenosti. Ti, kteří častují do EU často, tak mají pas plný razítek, ty se už těžko čtou a velmi těžko se počítá, kolik jim ještě chybí do těch tří měsíců v rámci šestiměsíčního období a tak dále. Blíží se to tomu papírovému pravidlu, a kdy se prostě pouze spoleháme na to razítkování. Takže tento systém by zrušil manuální razítkování pasu a Nahradilo by se to elektronickým zaznamenáváním údajů o vstupu a výstupu pro příslušníky třetích států, kteří přijíždějí na krátký pobyt, u těch dlouhodobých pobytů nebo trvalého pobytu v EU, tam to bude e, vyňato, protože tam se to nebude monitorovat. Systém by umožnil automatický výpočet e, těch e, dalších povolených dnů, které ještě zbývají, to znamená, kolik tam ještě může ten člověk zůstat. A tyto informace by dostal také cestující sám. V současném systému to ani není možné, protože cestující, kdyby se dnes zeptal zcela oprávněnou otázku na hranicích, já zde přijíždím na desátou návštěvu v průběhu tedy těch tří měsíců, kolik dní mi ještě zbývá? No tak to vůbec na to nemůžete zodpovědět. Musel byste si projít těch 20 razítek v pase a na základě toho to spočítat. Takže tento systém vstupu a výstupu by poskytl informaci i pro cestujícího. A také úřady členských států by měly informace o tom nebo o těch kdo nedodrží tento limit, kdo neopustí šengenský prostor do těch tří měsíců a členské státy by tak měly další nástroj, jak přijmout eh, náležitá opatření. Po přechodném období by se systém opíral také o biometrické údaje, aby bylo možno identifikovat eh, ty, kteří budou zadrženi na území, nebo ti, kteří budou na území EU bez eh, dokladů, protože jim byly odcizeny nebo je ztratili budeme také vycházet z toho, co už se rozhodlo v rámci vízového informačního systému. Tam máme také toto přechodné období, aby členské státy měly čas eh, přizpůsobit se, nakoupit si vybavení, vyškolit eh, personál, pokud jde o práci s biometrickými údaji u této skupiny cestujících. Ochrana osobních údajů v systému vstupu a výstupu, to je klíčové, velmi důležité. Jedna věc, eh, na kterou jsme se velmi pozorně zaměřovali a vedli jsme dlouhé interní diskuze v rámci komise, je otázka přístupu za účelem eh, trestního stíhání, šetření a tak dále. Některé důkazy jsou pro přístup eh, těchto orgánů, mohlo by se to použít eh, v boji proti terorismu, organizovanému zločinu a tak dále. Nicméně máme pocit, že v této fázi máme dostatečné informace a konkrétní údaje k dispozici, abychom mohli dospět k závěru, že by tento přístup musel být eh, skutečně nutný a přiměřený. Takže zatím nepočítáme s tímto přístupem, máme tam zahrnutou hodnotící doložku, kde říkáme, že po dvou letech fungování systému se k této otázce vrátíme a vyhodnotíme nejen skutečné fungování systému vstupu a výstupu, ale podíváme se také na zkušenosti z vízového informačního systému a přístup pro orgány činné v trestním řízení a na základě toho komise předloží nový návrh, který by se týkal případného rozšíření přístupu. Pokud jde o uchovávání údajů, tak eh, minimální potřebné období pro uchovávání údajů je 6 měsíců, protože to odpovídá tomu 3 měsíce za období 6 měsíců. To musíme sledovat, toto pravidlo a jeho dodržování, takže navrhujeme, abychom nešli nad rámec tohoto minima, takže obecné pravidlo je, že po šesti měsících budou vymazány údaje o zákonných cestujících. Samozřejmě zde musí být výjimka pro ty, kteří neopustí do šesti měsíců šengenský prostor. Údaje o těchto cestujících budou uchovávána maximálně po dobu pěti let. To platí především v případě, že ten jednotlivec není někdy nalezen na území šengenského prostoru, ale někdy neopustil šengenský prostor, takže máme pocit, že bychom tam přece měli mít maximální limit a navrhujeme, aby to bylo pět let. A poslední věc, která se týká ochrany osobních údajů u systému pro vstup a výstup. Uvažovali jsme také o možnosti předávat tyto údaje třetím zemím za mimořádných okolností, které jsou stejné jako u systému VIS a budou sloužit pro podporu procesu navracení, když to bude nutné. Je zde jeden velmi důležitý vztah mezi oběma systémy. Systém vstupu a výstupu umožňuje zrušit razítkování, umožňuje plnou automatizaci cestující ze třetích zemí, kteří jsou registrováni, takže tam je velmi konkrétní vztah. Bez systému pro vstup a výstup bychom nemohli mít tyto poloautomatické kontroly pro registrované cestující a nebyla by tam dostatečná přidaná hodnota. Poslední tedy obecné body. Z technického hlediska vytvoření tohoto systému bude úkolem nové agentury pro IT v Talinu. Bude to vycházet ze stejné technické platformy, kterou teď používáme pro vizový informační systém a především systém srovnávání biometrických údajů bude používat i tento nový systém. Na rozdíl od stávajícího systému bude rozvoj těchto nových eh, návrhů zahájen až ve chvíli, kdy to bude přijato spolu zákonodárcem, protože nechceme předjímat rozhodnutí na straně spoluzákonodárce, za druhé chceme také zajistit, abychom měli stabilní základ, eh, kde budou jasné požadavky pro fungování tohoto systému, kdy se na tom všichni opravdu shodneme, než začne ten technický vývoj. A konečně náklady. Je to velmi nákladný systém. My jsme navrhli, aby se odložil 1,1 miliard eur na oba dva tyto systémy. Pokrývá to nejen vlastní vývoj systému na centrální úrovni a na národních úrovních, ale také péči o tento systém a údržbu pro první tři až čtyři roky. Takže to je takový odhad. Vlastní vývoj tohoto systému bude stát asi polovinu z této vyčleněné částky. Velmi pozorně jsme se dívali na to, jaký dopad eh, to bude mít, eh, pokud jde o náklady. Srovnávali jsme dopady různých možností, selektivního fungování tohoto systému, také jeho technickou architekturu a myslíme si, že zde nebudou velké nákladové rozdíly nebo rozdíly v nákladech eh, mezi různými možnostmi. Bude to v podstatě stejné, ať už se rozhodneme jakkoliv, ale je jasné, že když oba dva systémy vytvoříme společně, paralelně, tak tam budou určité úspory. Ale musíme se také podívat na tyto odhady znovu, na základě toho, jaké bude konečné rozhodnutí pro příští víceleté finanční výhledy pro Evropskou unii, až budou tedy přijaty. Takže Může to vypadat velmi složitě, velmi nákladně a je to pravda, ale musí to být také vnímáno s ohledem na velikost šengenského prostoru. Má téměř půl miliardy obyvatel, má několik tisíc kilometrů hranic a počet přechodů hranic eh, roste, jsou to stovky milionů ročně a musíme dát členským státům nástroje, které potřebují a také proto je jasné, že musíme vybudovat eh, tento nákladný a složitý systém. Děkuji, pane Nielsene. A poslední je pan Butarelli, zástupce inspektora na ochranu osobních údajů. Thank you. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám za pozvání této debatě o dvou důležitých částech balíčku inteligentních hranic. Eh, právě eh, jsem tady našel tweet, eh, který říká, že DPS velmi, IDPS velmi brzy již vydá své stanovisko. No, žijeme v technologickém technologické době. A v zásadě to vystihuje jádro mého příspěvku. My v současné době po připomínkovém řízení, které začalo v loni v srpnu, analyzujeme vše ze specifického hlediska ochrany dat. My jsme prostudovali eh, databáze Eh, justice a vnitra a budou opatření, některá tady už jsou, která se tý, budou týkat té výměny dat. My bychom eh, vás chtěli pozbudit eh, ještě k dalším úvahám k tomu, jak by se měla vyvíjet informační systém v EU. Mě eh, včera velice zaujalo to, co řekl pan Coelho, zejména ta část, kde řekl, že jakákoliv nová iniciativa eh, v této oblasti by měla vycházet z předchozích reflexí toho, jak eh, ještě lépe optimalizovat právní nástroje a databáze, která už máme, než se budeme pouštět do nových reflexe by měla vždy brát úvahu také náklady. A tady nehovoříme jenom o penězích. Jde o celý komplex ochrany dat, účinnosti z hlediska veřejné bezpečnosti a tak dále. My zde máme dva návrhy, které eh, jejich součástí je zpracovávání velkých množství dat. Pan Nielsen již řekl, jakým způsobem reflektoval návrh i posouzení jeho dopadu z hlediska ochrany dat. My se potýkáme s otázkami týkajících se toho objemu dat, které tady máme ke zpracovávání. My zde tedy máme Eh, systém eh, bojuje, boje proti nelegálním pobytům na území EU a toto vychází z určitých předpokladů. Například posouzení dopadů se říká, že eh, velkou většinou nelegální imigrantů jsou ti, kteří zůstávají po vypršení víz. Dalším problémem je nedostatek spolehlivých údajů o neregulérních imigrantech, kteří se momentálně nacházejí uvnitř EU. Analyzujeme možnosti sběru dalších informací, například anonymního charakteru, spíše nežli v podobě osobních dat. Je to nezbytné, abychom mohli lépe posuzovat proporcionalitu a nezbytnost. My každopádně potřebujeme spolehlivé informace o neregulární migraci a jak tyto informace ovlivňují migrační politiku členských zemí. Vzhledem k tomu, že spolehlivé údaje zde nyní nemáme, mohou být opatření, proti nelegální migraci neefektivní nebo nepřiměřená. Každopádně, pokud chceme zakročit v oblasti eh, práv jednotlivce, musí proto být eh, pevné a spolehlivé důvody. Čili my chceme eh, prohloubit analýzu toho, jak tento pohraniční balíček Eh, bude interagovat s dalšími opatřeními v rámci Schengenu a podobně. Například je vhodné aplikovat článek 96 Schengenské konvence tak, aby eh, nedocházelo k tomu, aby lidé zůstávali po vypršení platnosti víz nebo biometrická data. Eh, nový návrh eh, chce spoléhat právě na tato data. Máme zde několik výhod, které z toho vyplývají, ale to také znamená, že eh, je třeba situaci přesně hlídat. Zdá se, že alfanumerická data představují prvním krokem pro to, abychom později mohli přejít na biometrická data. Eh, systém eh, vstupu a výstupu bude nejdříve zpracovávat eh, alfanumerická data a teprve později biometrická. Jsou zde určitá pojistná opatření, poněvadž členské země budou muset mít také náhradní řešení. A biometrická data eh, budou eh, používáta pouze v případu, že budeme mít jasné důkazy toho, že data alfanumerická nestačí. Pan Nielsen zcela jasně řekl, že eh, v současné chvíli je situace taková, že první vyhodnocení vstup výstupního systému by se eh, měl konkrétně zabývat otázkou eh, policejních účelů, například tedy eh, v otázkách přístupu a oprávnění občanů třetích zemí. Čili systém musí vyvážit všechny zájmy a prostě nemělo by to být tak, že policejní orgány budou mít k těmto databázím Eh, přístup automaticky. Dále, my zde máme zkušenosti, kde policejní orgány usilují o přístup k identifikačním eh, systémům a systémům eh, používajícím velké databáze a to i pokud se týkají tato data osob, která nejsou eh, podhřívána z čehokoliv trestného. To znamená, že eh, tuto tendenci musíme velmi bedlivě a kriticky sledovat. Já bych chtěl využít této příležitosti a připomenout, že je třeba každý návrh tohoto druhu posuzovat jednotlivě a je třeba, abychom tuto otázku podrobili podrobné analýze. Poskytování údajů do třetích zemí, tak to je další problém, který je třeba důkladně zvážit. Domníváme se, že zde máme také určitá opatření, určitá ustanovení, která je třeba eh, poněkud pozměnit. Pokud se týče program pro eh, časté cestovatele, tak eh, to tady zveřejníme. A je to vlastně součást praktických eh, dopadů tohoto systému, které tedy mohou zahrnovat skutečnou diskriminaci, případně ovlivňovat čekací doby na hraničních kontrolách, a je to také otázka, kterou budeme muset řešit eh, školením a eh, zvyšování povědomí. Závěrem, eh, všechny tyto systémy v podstatě znamenají zasahování do práv jednotlivce a z hlediska právního je to legitimní pouze tehdy, když je to nezbytné a když je to přiměřené na poměry demokratické společnosti. Eh, my toto se píšeme do formálního stanoviska, ale zatím 10. Eh, dubna očekáváme eh, kulatý stůl expertů a v tomto smyslu zašleme také pozvání členům LIBE. Je to iniciativa, která se bude zaměřovat na podrobnosti. Budou se účastnit zástupci členských zemí, které mají zkušenosti s další hlubší analýzou návrhu komise a využijeme této příležitosti také k tomu, abychom provedli další podrobnou analýzu ještě před vydáním vlastního stanoviska. Mnohokrát děkuji a nyní nejprve dám slovo dvěma zpravodajům, než zahájíme debatu. Nejprve paní Renáte Zomr, která je zpravodajkou pro systém vstupu a výstupu a potom pan Enču, který je zpravodajem pro program registrovaných cestovatelů. Paní Sommer. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji také přednášejícím. Myslím, že je jasné, že eh, potřebujeme moderní systém zabezpečení vnější hranice EU. Eh, tady máme systém tedy vstupu a výstupu eh, na hranicích a máme program registrovaných eh, cest. Zatím tedy jsme neměli elektronický systém, kde by se zaznamenávalo, kdo kdy kde přestupuje šengenskou hranici. A já myslím, že je naléhavé toto změnit. Mimo jiné také v té souvislosti, že rozšířujeme Eh, liberálnější vizový režim s třetími zeměmi světa. A samozřejmě je třeba kontrolovat, zda občané těchto třetích zemí dodržují pravidla vízového provozu a nezůstávají i po vypršení platnosti víz. Je třeba, aby se zpráva eh, vnější hranice co eh, nejpřizpůsobila současnému stavu techniky bylo tady, myslím, řečeno, že e, neustále a obrovským způsobem nám narůstá překračování hranic, počet případů překračování hranic, e, což bude zřejmě pokračovat e, s tím, jak pokračuje globalizace. Při přechodu hranic by kontroly měly být co nejjednodušší a pokud možno automatizované, to je ku prospěchu cestujících, ale pomůže to také nám, jak pod, eh, potrhne ještě pan Butarelli, no potrhl pan Butarelli, eh, tak to získáme lepší příhled o ilegální imigraci. Pokud se týče eh, systému vstupu výstupu, tak myslím, že předložené návrhy jdou správným směrem, ale já si myslím, že bude třeba mimo jiné také data, která budeme takto shromažďovat, plně využívat. A to bude znamenat také to, aby k nim měli přístup orgány činné v trestním řízení. Je samozřejmé, že to musíme posoudit také z hlediska ochrany dat, ale jestliže taková data sbíráme a máme, proč je nevyužívat pro přiměřené účely? tady nejde o nějakou drobnou trestnou činnost, ale jde o e, stíhání organizovaného zločinu a já si myslím, že toto je vhodný, vhodná možnost, jak podpořit orgány činné v trestním řízení. Domnívám se, že by bylo vhodné zvážit, zda celý systém by neměl od začátku spočívat na biometrických datech. Byly tady vyjádřeny pochybnosti, ale já si přesto myslím, že jde o jedinou možnost, jak s jistotou provádět identifikaci, například jestliže někdo zničí svůj pas po té, co překročí hranici. To potom by bylo potom jediná možnost používat biometrická data, jak dospět k identifikaci. Pokud se týče registrovaných cestujících, paní komise, tedy komise se rozhodla pro ten takzvaný tokenový systém. Myslím, že to není špatné, ale domnívám se, že je jsou zde tady mm, eh, oprávněné otázky, například otázky dodatečných nákladů na tento eh, systém a pak je tady také eh, riziko falšování či ztráty. Nebylo by lepší využít elektronického pasu? Ve světě se rozšiřuje standardizovaný pas a Evropská Unie má také dohody s třetími zeměmi, to znamená, že vlastně tento pas už by mohl fungovat sám bez nějaké doplňující čipové karty. Ano a další věc, pokud se týče biometrických dat, otázka je, zda stačí pouze otisky prstů, zda by neměly být používány eh, v sou eh, stažnosti s fotografií, která v těch pasech stejně už je. My zatím nemáme žádné zkušenosti s tím takzvaným tokenem a otázka je, zda takováto elektronická karta by byla spolehlivá a je třeba zvážit také to, že my nemáme v současné době dostatek prostředků a ani eh, v nejbližší době nebudeme mít eh, dost peněz na drahé experimenty. Další eh, trošku alternativní myšlenka je v souvislosti s americkým systémem ESTA, to znamená elektrickým, elektronickým systémem povolování vstupu. Otázka je, zda by ani v EU, zda by i v EU eh, neměl takový systém smysl. Eh, znamenalo by to, že by se vstupující eh, lidé museli předem ohlásit elektronicky. To by potom znamenalo lepší využití online prostředků. Důležité ovšem je, a já to chci potrhnout, že my jsme velice na straně ochrany údajů, zejména těch soukromých, zejména s ohledem poskytování údajů třetím zemím. Já myslím, že tady bychom to měli skutečně důkladně zvážit náš výbor se právě k tomuto stavěl vždycky velmi kriticky a já si myslím, že je třeba eh, se k tomu vrátit ještě v rámci balíčku inteligentní hranice. Ještě bych měla otázku na pana Butareliho. Vy jste řekl, že eh, probíhá analýza návrh komise eh, vzhledem tedy k ochraně dat. Otázka kdy můžeme počítat z výsledky. My je totiž také musíme zapracovat do našich zpráv parlamentu. Závěrem a celkově bych chtěla říci, že návrhy komise velmi vítám. Eh, už eh, přicházejí téměř eh, pozdě a jsou tady velmi nezbytné a určitě také pro cestující Eh, přinesou hodnotu a přispějí také k bezpečnosti. A ještě bych chtěla říci, že systém inteligentních hranic zajišťuje právo volného pobytu v Evropské unii a dávají, dává také našim občanům zesílený pocit bezpečnosti. A to je vítané. Děkuji vám. Děkuji a pan Enču. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval našim hostům za velmi zajímavé prezentace. Samozřejmě, tyto prezentace nám pomohou odpovědět na nejdůležitější otázky, které se týkají inteligentních hranic. Je pravda, že zatím ještě potřebujeme debatu o návrhu komise. Musíme se nad tímto návrhem ještě zamyslet, vzhledem k tomu, že oba dva tyto systémy jsou novinkou, takže nemáme mnoho zkušeností, abychom mohli provést srovnání. Nejdůležitější otázka, kterou si musíme položit, se týká potřeby mít tento systém inteligentní hranic. A musíme si srovnat plusy a mínusy. V uplynulých deseti letech Evropská unie hodně investovala do zabezpečení hranic a boji proti nelegálnímu přistěhovalectví. Vytvořili jsme si systémy Eurodac, Eurosur, SIS, VIS. To jsou systémy, které v současné době jsou projednávány, pokud jde o jejich změny. Musím ale bohužel říci, že úsilí v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví nejde ruku v ruce s podporou mobility v šengenském prostoru. Máme na jedné straně nákladné nástroje, jako je systém inteligentních hranic, ale na druhé straně máme omezení pro volný pohyb v rámci šengenského prostoru. Dochází k určité renacionalizaci šengenského prostoru a já si myslím, že musíme nastavit rovnováhu mezi oběma složkami. Mobilita a bezpečnost. Nemůžeme mít mobilitu bez bezpečnosti, ale zároveň potřebujeme zvýšený dohled a potřebujeme také demokratickou kontrolu fungování šengenského prostoru. V současné době jsme na úrovni mezivládní etapy řízení šengenského prostoru a to bohužel nestačí. Já si myslím, že tyto nástroje pro dohled nad hranicemi a kontrolu toku cestujících musí jít ruku v ruce s šengenským hodnotícím mechanismem. Příliš složitá architektura je k ničemu, když se nedokážeme ujistit o tom, že všechny systémy správně fungují. A právě proto bych vám rád řekl, že z mého hlediska pokrok, kterého dosáhneme, díky tomuto balíčku o inteligentních hranicích bude záležet na tom, jak bude fungovat hodnotící mechanismus Schengenu. A teď bych se rád zmínil o přiměřenosti, o potřebě existence inteligentních hranic. V tomto smyslu si musíme položit otázku, co tento systém znamená pro Evropskou unii. Je pravda, že počítáme s tím, že počet cestujících vzroste. A musíme usnadnit přechod přes vnější hranice, ale zároveň si musíme také položit otázku, zda tyto inteligentní hranice skutečně usnadní přechod přes hranice, anebo naopak, zda celý proces pomalí. Když jsem poslouchala vaši prezentaci systému vstupu a výstupu, tak mám pocit, že čekání na hranicích se ještě prodlouží, protože všichni cestující budou čekat, než se jim odeberou otisky prstů při vstupu a na výstupu a navíc se budou muset vytvořit opravdu rozsáhlé soubory s osobními údaji, takže bude docházet ke spoždění na hranicích a navíc ještě ten elektronický systém nebude neomylný a bude dělat chyby. Dokonce i pokud jde o ty odebrané otisky prstů a jak to bude spolehlivé. Na druhé straně musíme mít na paměti také provozní výdaje. Podle odhadu komise se bude jednat o 1,1 miliardu eur a přitom to ještě nebere v úvahu ty automatické brány, které budou na náklady členských států. Takže se musíme zamyslet nad tím, zda kontextu hospodářské krize si Evropa může dovolit nainvestovat více než miliardu eur do takovéhoto systému, anebo zda by se to mohlo použít eh, na něco jiného, třeba na zvýšení bezpečnosti cestovních dokladů nebo zdrojových dokumentů. Všichni víme, jaké máme dnes problémy. Další téma. Je skutečně tento systém vstupu a výstupu užitečný? A co ten program registrovaných cestujících. Já nejsem proto, aby smart borders byly použity jako vytvoření nové imigrační policie. Musíme si uvědomit, jaký je cíl tohoto systému. Musíme samozřejmě kontrolovat eh, imigraci, ale práva musí hrát prim. Pokud jde o registrování cestujících, myslím si, že návrh komise je dobrý, vychází z předcházejících nařízení o VIS a SIS, ale jsou zde další aspekty, které ještě musí být vyjasněny. A já bych rád některé z nich zmínil. Například vztah mezi RTP a jinými systémy, především tedy SIS a VIS, tedy ten systém vstupu a výstupu. Registrace do programu registrovaných cestujících tak tam podle mě nejsou příliš jasná kritéria pro tuto registraci a příslušné orgány mají opravdu velkou svobodu, pokud jde o rozhodování. Další otázka se týká spolehlivosti biometrických údajů a také odběru těch ehm, snímání otisků prstů. Mám na mysli především zvláštní kategorie cestujících dětí, postižené a tak dále. Další věc se týká zprávy a ochrany osobních údajů, jejich používání, jejich zpracovávání. Nebudu zacházet do detailu, protože pan Butarelli zde velmi dobře hovořil o těch eh, obavách, které existují v tomto ohledu, ale já bych rád zmínil určité aspekty, které jsou podle mého názoru velmi důležité. Pokud jde o princip eh, přiměřenosti, nechápu, k čemu bychom měli mít na národní úrovni kopii údajů cestujících, kteří jsou zaregistrováni v programu registrovaných cestujících. Když zde máme centrální databázi, ke které mají všichni přístup, tak proč by se měly tyto údaje duplikovat v národních databázích? A dále, když někdo stáhne svou žádost o registraci do programu, tak bychom měli jeho údaje vymazat a ne je tam mít dalších pět let, jak navrhuje komise. Na druhé straně jsem rád, že tyto údaje z programu registrovaných cestujících nemohou být předávány třetím státům a mezinárodním organizacím. Já si myslím, že stejný princip by měl platit pro systém vstupu a výstupu. Pokud jde o bezpečnost údajů, myslím si, že potřebujeme Technické porady například od Enisy, která by měla být zapojena do vytváření tohoto systému. Takže to byly jen určité body, o které jsem se chtěl dnes podělit eh, k uvážení. Jak říkám, je zde celá řada otázek, více otázek než odpovědí a já si myslím, že pro příští období by bylo dobré diskutovat s paní Zomer. Já si myslím, že by bylo dobré, aby byla vedena další debata se zúčastněnými stranami, s tou agenturou IT v Talinu, s našimi kolegy, stínovými zpravodaji. A na závěr bych rád řekl, že přijetí tohoto mechanismu, šengenského hodnotícího mechanismu, který bude efektivní, je zásadní podmínkou pro to, aby bylo dosaženo pokroku v oblasti inteligentních hranic. Doufám, že mě rada vyslyší a zaujme konstruktivní přístup, abychom dosáhli kompromisu u tohoto balíčku pro zprávu Schengenu. A myslím si, že se musíme poučit z minulosti. Například eh, systém 2 a, SIS-2 a Eurosur je velmi důležité mít mechanizmy pro kontrolu a dohled, eh, pokud jde o rozvoj a zavádění tohoto systému inteligentních hranic. Zároveň Žádný program registrovaných cestujících nebo systém vstupu a výstupu nemůže být zahájen, než Evropský parlament a Rada přijmou nařízení. Děkuji. Děkuji, pane Enču. Mám tady čtyři žádosti o slovo a sama mám také otázky. Je tady ještě někdo další? Ne? Dobře. Takže pan Bronz. Ano, Pane Jean de Bez, vy jste zmínil rozdíl mezi tím, co je a není přípustné z hlediska profilování, i když jste to už nerozváděl. Možná, že bychom měli znát odpověď sami. Já si myslím, že odpor vůči profilování vychází ze selského rozumu. Pokud určitá populační skupina, ať jich vymezíme jak chceme, nebo lidé z určité země, mají na vině nepoměrný počet trestných činů, neměli bychom zakazovat profilování. Například pokud prošedivělí učitelé z důchodu, kteří se starou europoslanci, budou například nudit studenty k smrti, nebo anglické dámy ze střední třídy budou hlavní mezi obchodníky s drogami a tak dále, když takové potřeby neměl, tak bychom měly mít profily pro takovéto skupiny a měly by podléhat intenzivnějším pohovorům a prohlídkám. Před pár lety jsme měli slyšení o obchodování s lidmi v tomto výboru. A já jsem se nesměle zeptal zástupce Europolu, jestli jsou nějaké populační skupiny, které jsou nepoměrně zastoupené mezi pachateli obchodování s trestními eh, s lidmi, anebo naopak mezi obětmi. A on už méně nesměl odpověděl, že odpověď na obě otázky je Romové. Já myslím, že jediná nebo jediné maximálně nebo příliš zastoupené skupiny jsou genderové skupiny. Paní Keller, děkuji. Děkuji všem řečníkům. Velice mě mrzí, že jsem přišla téměř o všechny vaše prezentace, protože jsme v jiném výboru pořád ještě hlasovali. Skutečně mě to mrzí, ale s velkým zájmem jsem přečetla studii a bylo to velmi užitečné. Takže omlouvám se, pokud budu opakovat něco, co už tu zaznělo, doufám, že ne. Chtěla bych se zeptat především na náklady. Souhlasím s celou řadou kritických poznámek ve studii, je to zajímavé. Já si myslím, že náklady by skutečně měly být záležitostí, na kterou se vážně zamyslíme protože už teď máme problémy s víceletým finančním rámcem, rada s námi nesouhlasí, provádí škrty, údajně se mluví o 20% z evropských strukturálních fondů. A pokud inteligentní hranice představují čtvrtinu těchto prostředků, musíme se nad tím zamyslet. Co je prioritou? Jsou prioritou inteligentní hranice? Pokud ano, tak bychom možná měli škrtat jinde. Možná, že zpravodaj má představu o tom, kde bychom měli škrtat. Od někud ty peníze musí přijít. A nebo je to tak, že ty peníze přijdou z členských států a když se na to podíváme, členské státy nejsou ochotné poslat víc peněz. Podívejme se potom na Řecko, Portugalsko a tak dále. Můžeme po nich chtít víc peněz na systémy na ochranu hranic? Já nevím. A pak je tady také otázka, jestli ty náklady na celá jedna miliardy eur nebo ne. Odhady nákladů už stouply od prvního sdělení komise, zvýšily se hodně. A jak víme ze Schengenu a tak dále, náklady můžou velice snadno stoupnout, pokud se mluví o technologii a tak dále. To je velice složité. Všichni víme, jaké tam jsou problémy. Takže já si opravdu říkám, odkud pro bohaté peníze přijdou. A jsme my jako výbor připraveni škrtat v jiných oblastech, v jiných programech, které se teď z toho financují. A také by mě zajímalo, co si o to myslí kolegové. A potom od komise bych chtěla vědět, a velice se omlouvám, jestli už jste to říkal, co se stane, když zjistíme, že někdo je na našem území déle, než má povoleno. Co přesně se pak stane? Pomůže nám, když na to upozorníme, upozorníme na to, jaké předpisy pak platí. Opravdu bych ráda znala všechny detaily toho, co se stane poté, kdy zjistíme, že nějaký člověk na našem území příliš dlouho. A to je vše, i když souhlasím s celou řadou kritických poznámek pokud je o ten účel, o tu statistiku. Bude to opravdu nákladné. Děkuji, paní Ernst. Děkuji. Já bych chtěla eh, eh, nejdříve odmítnout to, co zde bylo řečeno o Romech. Já myslím, že pokud tu chceme uvažovat tímto způsobem, tak eh, tím popíráme také určité hodnoty, které mají vysokou stojí vysoko na hodnotovém žebříčku v EU. A nyní k tématu. Náklady. Když se ohledneme zpátky a na téma SIS 2. Já nevím, 6, 7, 8, možná 10 eh, let, tenkrát jsem byla ještě v zemském sněmu, eh, už tehdy se o tom hovořilo a při každé nové debatě se hovořilo o větší množství peněz. A teď se hovoří o nějakých, já nevím, dalších 50 milionech navíc. A teď jde o to, že ty peníze eh, si opravdu těžko můžeme dovolit a eh, teď celkem tam máme 1,1 miliardy a opravdu už zůstaneme na této úrovni. neměli bychom skutečně eh, si pořádně sestavit, kolik to bude stát, takové to, takový to sběr dat. Prostě to je systém, Eh, prostě v tolika zemích má fungovat a také jednotlivé státy k tomu mají eh, přispívat. No, takže opravdu by mě zajímalo, co mi k tomu může říct komise. Druhý problém, registrace. Budeme registrovat eh, cestující. A jsou tady cestující první třídy a druhé třídy, jak bych to řekla, na základě různých kritérií. A otázka je, co z toho? A nejenom tedy, co z toho mají ti cestující, ale také ti, kteří je registrují. Znamená to, že obchodní cestující nebo častí eh, cestující eh, jsou méně rizikoví? A ti, ti ostatní, eh, ten jiný typ cestujících je snad rizikovější? Můžeme tomu rozumět tak? Můžeme to takto vykládat? Já si myslím, že by to tak prostě nemůže být, ale domnívám se, a byla bych ráda, kdybyste mi to potvrdili, že bezpečnostní politika tady hraje silnou roli a že v tom tady máme tedy, eh, jak si proto to vůbec děláme. Dále, Eh, hovoříme o tom systému vstupu a výstupu. Říkáte, dobře, nebude se tolik razítkovat, to je v pořádku, ale eh, jak to vlastně bude probíhat? Takže eh, já prostě registruji každý vstup a výstup každé osoby. Není to registrace imigrace taková nějaká v podstatě skrytá. A dále, když já když tedy tady můžu stát tři měsíce a ty tři měsíce uplynou, tak co bude dále? Začne někdo stíhat nebo hledat eh, ty příslušné osoby? Nebo co bude vlastně? Existuje nějaká úprava, která už toto řeší? Dále eh, biometrické údaje. Je naprostý eh, nesmysl tvrdit, že tedy biometrická data, která budou jako doplnění k těm datům, která už máme, e, e, že jsou nějaká jisté. Já myslím, že vůbec ne. Jenom připomínám e, ten, ten chaos, tady jsme měli prostě chaos Computer Club, který ukázal, jak biometrická data lze tady kreknout a Eh, prostě je zneužít. Čili ty já si myslím, že spolehat na ně je zcela nesmyslné. A teď otázka je, komu to má vlastně prospět. Eh, uchrání to tady cestujícího před razítkem? No já nevím. Eh, z hlediska bezpečnostní politiky taky vůbec nic nevidím. No a teď, když někdo přestupuje hranici, tak samozřejmě vždycky se registruje jeho národnost nebo občanství. No, takže to taky budeme registrovat v registrech. Ano, děkuji. Pan Dobře, pan Torvalds, děkuji, paní předsedkyně. Když jsem poslouchal tu diskuzi, tak jsem měl v podstatě dojem, že se zaměřujeme na nesprávné věci. O co vlastně jde? Tady jsou ty hlavní věci v celém tom balíčku. Jde o legální přechody hranic, a počty přechodů hranic? Bude to méně, než si teď myslíme, nebo víc? Jde o to, abychom zachytili ty, kdo jsou na našem území příliš dlouho, a nebo chceme zachytit ty, kdo se dopustí závažných trestných činů. Když se zaměříme na ty poslední dva body, pak budeme mít samozřejmě systém, který nám zachytí ty, kdo u nás zůstávají příliš dlouho, nebo ty, kdo se dopouštějí trestných činů. Takže když se podíváme na čísla, kolik máme hraničních přechodů, kolik máme lidí, kteří u nás zůstanou příliš dlouho, kolik máme pachatelů závažných trestných činů, které chtíme díky tomuto systému. A já mám obavy, že budeme mluvit o milionech hraničních přechodů a stovkách nebo možná tisících těch, kdo překročí dobu, kterou mají povolenou. Takže se musíme podívat na ty jednotlivé součásti. A když to neuvidíme, někdo bude mluvit o lese a někdo o stromech. A to by nebyla moc příjemná konverzace, ani by to ničemu nepomohlo. A pak je tam ta otázka nákladů a já si myslím, že si všichni myslí, že z dobrých důvodů bychom se měli obávat navýšení nákladů. Prakticky každý program, který se dotýkal dat, alespoň v naší zemi, a tam jsou podle mě docela dobří, téměř v každém takovém programu ty náklady prudce stouply v porovnání s původními odhady. A já myslím, že je celkem běžné, aby ti, kdo se nám snaží prodat nějaký datový program, aby říkali, že to bude jenom malá částka. A po deseti letech pak najednou ta malá částka už není tak malá. Měli bychom být poctiví, pokud je o náklady, a proto už jsem se ptal, jakou architekturu, jaké stavební bloky využíváme. Vytváříme nové programy, na samostatných nových platformách a takovou odpověď jsem dostal. Toto není běžný program. Toto je platforma, která vychází výlučně z toho, co potřebujeme tady. A co teda vlastně děláme? Je to něco, co se stává z běžných stavebních bloků, a nebo znovu objevujeme Ameriku po třetí, nebo po čtvrté, nebo už po páté. Takže bych byl velice rád, kdybych se dozvěděl, jaké jsou stavební kameny, jak do sebe zapadají a jaké datové programy v podstatě využíváme v tomto ohledu. Je to platforma Windows nebo Linux, nebo jakou platformu prostě máme, která je základem toho programu a jakým způsobem budou schopni komunikovat s dalšími novými součástmi, s dalšími novými stavebními bloky. Děkuji. A poslední ještě. Přede mnou je na seznamu pan No Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla zmínit o třech věcech, o prioritních záležitostech, které jsou především otázkami finančními a pak jde o propojení na ostatní systémy. Především eh, mohu navázat na to, co říkali ostatní. Musíme mít naprosto jasno. My víme, jaká jsou finanční omezení pro příštích sedm let. Jaké jsou finanční vyhlídky. Ty jsme znali vždy. Takže když nám komise navrhne takovouto investici, já myslím, že je jenom správné zeptat se, jaké jsou priority. Mám na mysli to, že podle názoru Evropské komise, když se spouští takový program, které z těch systémů nebo programů se budou škrtat, na které se zapomene. Z politického hlediska musíme říct, že máme takové a takové priority. Ale něco, co bývalo prioritou v minulosti, už možná nemusí být prioritou do budoucna. Pokud se Evropská komise domnívá, že to priorita je, co se stane do budoucna? Co přestane být prioritou? Podíváme se také na rozhraní. Když se podíváte na systém SIS, předpovídalo se 25 milionů eur a v roce 2012 mluvíme o stovkách milionů. Pokud nám ta čísla se stejně posunou, pokud se z 1,1 miliardy eur stane 7 nebo 8 miliard eur na konci toho programu, tak myslím, možná si myslíte, že přeháním, ale Máme tady reálné příklady z minulosti. Víme, jak se ty náklady mohou najednou vymknout kontrole. Takže vás asi nepřekvapí, že nám to dělá starosti. Pan Enciu také mluvil o důležité věci. Jde o rozhraní na ostatní systémy. Vychází to z technické platformy SIS, ale systém SIS zatím nefunguje má být v provozu brzy, ale nejprve proběhne testovací období. A pokud jsem správně pochopil, co na začátku říkala komise, tento systém bude v provozu plně až za dva roky. Veškerá propojení na stávající systém je třeba přehodnotit, znovu posoudit. A nejenom z technologických důvodů, ale také proto, abychom se pokusili vyhnout tomu, že budeme muset za stejnou věc platit dvakrát. Nemá smysl mít nějaký nový systém, který někomu zadáme, a který bude plnit funkce, které už plní stávající systémy. Takže teď tady máme bezprostřední problémy. Problémy s náklady, problémy s propojením na stávající systémy. A já myslím, že musíme na tuto iniciativu reagovat opatrně. Musíme být velice obezřetní. Pokud to uspěcháme, myslím si, že by to mohlo být naprosto osudové, zvlášť eh, pokud to všechno pohání bezpečnostní agenda. Samozřejmě jsme si všichni vědomi toho, že naprosto zásadně je proporcionalita. Děkuji. Ano, děkuji, pane Kojo. A pokud už nikdo další nechce slovo a já nikoho nevidím, já položím otázky k panu Nilsenovi z komise, protože upřímně řečeno, kdybych se narodila včera, tak bych si říkala, že ten váš návrh je opravdu skvělý a přesvědčivý. Ale bohužel to není první návrh stejného druhu, o kterém tady mluvíme. Já myslím, že všichni víme, že mluvíme o nákladech, já bych ráda viděla seznam všech úspěšných velkých projektů infrastruktury komise, které nepřekročily rozpočet. Já myslím, že to by byl přesvědčivý argument. Já neznám jediný příklad. A myslím si, že jsou to příklady, ze kterých bychom se mohli poučit. Třeba Spojené státy, které se pokusily zavést systém vstupu a výstupu. Já jsem to v poslední měsících nesledovala, ale pokud vím, ten problém, program pořád ještě není plně v provozu po tak dlouhé době. A dokud to nedokážou, pokud to nedokážou američané, proč si myslíme my, že to zvládneme my? Co nás k tomu vede? A já myslím, že pan Torvald spoložil klíčovou otázku. Co je vlastně účelem? To, co jste původně říkali, a totiž urychlit přechod přes hranice, v tom případě říkám to tež, co na začátku. Já bych si myslela, že pokud bychom už něco takového neskusili dobře, ale my jsme přece přijali tolik opatření, která nám měla zkrátit fronty na letištích. Viděl někdy někdo kratší fronty na letištích? Já ne. Takže toto jsme slyšeli, když šlo o skenery a tak dále. Měli jsme podobná opatření. A na letištích nejsou kratší fronty, takže tohle účelem být nemůže. Co je tady účel? Zachytit ty, kdo zůstanou na našem území příliš dlouho? Paní Kale, já myslím, že vysledovat je snadné máme proto určité služby. Každý, kdo má mobilní telefon, se dá najít, to je snadné. Navíc naše složky, které vymáhají právo, mají přístup k těmto údajům. Pokud říkáme, že to pro účely vymáhání práva, zase, já nejsem včerejší, já vám nevěřím. Já si myslím, že to nebude tak, že nedostanou přístup. Musím říkat Eurodac. Jakou cenu má slib komise? skutečně nevím, proč bych měla dát požehnání něčemu, kde komise prokázala, že není spolehlivá. Je mi líto. A potom, pokud jde o ty databáze. Kromě toho, že musí být zabezpečené, zamysleli jste se nad tím, kdo vybuduje a bude spravovat ty systémy a ty databáze? podle současných pravidel VTO můžeme vůbec požadovat, aby to bylo chráněno před Patriot Actem? Ani nemluvě o tom, že se můžeme rozhodnout, že ta data někam převedeme. Ale pokud to bude nějaká společnost, která bude působit na americkém území, ty údaje budou přístupné pro americké úřady. Takže můžeme požadovat ty, kdo jsou chráněni před tímto americkým zákonem. A poslední věc, zase se vracíme k tomu účelu. Je jasné, že je to bezpečnostní opatření. A my jsme přijímali tolik bezpečnostních opatření, velice často se souhlasem tohoto parlamentu. A jsme bezpečnější. Investovali jsme hodně peněz. A tohle nebude stát 1,1 miliardu eur. To bude stát mnohem víc. To je zřejmé. Nebuďme naivní. O kolik víc bezpečnosti si za ty peníze koupíme? To by mě zajímalo. Vezmeme si, můžeme si poslechnout odpovědi v tom pořadí, v jakém jste mluvili. Dobře, začněte vy, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jenom jednu obecnou poznámku, která se týká toho, že tyto systémy jsou skutečně nutné, protože ochraní občany. A to je otázka, protože pan Nielsen to dobře vystihl, když říkal, že u těch inteligentních hranic jde o to, že se zaměříme na člověka, ale pokud se takto na člověka, na jednotlivce zaměříme, pak rozlišení mezi tím, kde je občan a kdo je cizí státní příslušník, to je něco jiného. To je má to závažné právní důsledky. Pokud se z cestujících stanou méně rizikoví nebo více rizikoví cestující. To znamená, že občané, které má tento prostor chránit, budou také prověřováni. A pak je tady otázka právní povahy, zásadní otázka. Jakou svobodu pohybu pak máme, pokud to podléhá nějakému zpracování údajů? A je to pořád ještě svoboda pohybu v právním slova smyslu? Děkuji. Děkuji, pan Nielsen. Děkuji a děkuji za všechny připomínky k tomu návrhu, samozřejmě k těm návrhům. Samozřejmě je to začátek eh, procesu, který zřejmě bude velmi dlouhý a důkladný a všechny instituce ho musí projít. Vrátíme se ke všem těmto věcem ještě podrobněji. A mohu vám říct pár věcí, budu se snažit, samozřejmě nemohu podrobně odpovědět úplně na všechno, První otázka, systém vstupu a výstupu a jeho účel. To, co jsme navrhli my a o čem jsme rozhodli my, má mít ten účel, abychom lépe zpravovali naše hranice, abychom lépe kontrolovali dodržování délky pobytu schválených cestujících a abychom se lépe vypořádali s těmi, kdo překročí dobu pobytu. Ten účel nezahrnuje boj proti zločinu. To jsme si zvolili my v tomto návrhu a teď je na spoluzákonodárci, aby se zamyslel nad tím, co si o tom myslí. A ještě jednou chci zdůraznit, pokud jde o nutnost, že se musíme zamyslet nad tím, že máme vlastně pravidlo maximální délka pobytu, tři nebo kolik měsíců. Je nutné sledovat a vymáhat toto pravidlo nebo ne? To je základní otázka z hlediska nutnosti těchto systémů. Co budeme dělat s těmi, kdo překročí dobu pobytu? To byla jedna z otázek. Upozorníme všechny členské státy a jejich orgány, které mají na starosti otázky přistěhovalectví, takže to bude další zdroj informací pro tyto orgány. Až se budou snažit zjistit přítomnost takových osob na území Evropské unie. Ale ono to zapadá do stávajícího rámce. Členské státy se už dnes snaží o takové kontroly a probíhá to na základě směrnice o navracení. Členské státy mají jednoznačnou možnost volbu. Pokud nemá člověk právo na pobyt, buď to právo dostane, anebo se musí navrátit. A směrnice o navracení obsahuje procesní pojistky, pokud je o to, co se stane s lidmi, kteří jsou na tomto základě zadrženi. Takže v tomto systému je ten systém vstupu a výstupu další nástroj, ale nenahrazuje nebo nemění stávající právní rámec účel programu registrovaných cestujících. Tak trošku záleží na tom, jak to vidíte. Já bych neřekl, že je to otázka dělení osob na základě rizika. Ne. Umožňuje to rozlišovat mezi těmi, kteří jsou nízkorizikoví a těmi, u kterých riziko není známe. Protože teď k tomu přistupujeme tak, že předpokládáme, že každý ze stovek nebo milionů státních příslušníků, kteří přichází na naše hranice, je osobou s neznámým rizikem. Takže pokud letos někdo přijede po 25. a vždycky dodržuje předpisy, tak se mu v podstatě řekne, vy jste neznámé riziko v úvozovkách a musíme vás důkladně prověřit. V tomto programu jde o to, jestli bychom mohli rozlišovat mezi nízkým rizikem, mezi tím, kdo přijede po 25. a mezi ostatními, kteří přijedou poprvé. A to riziko neznáme, protože o takové osobě nemáme žádné informace, než provádíme hraniční kontrolu. Je to diskriminace? Já bych řekl, že ne. Pokud to dovedete k logickému závěru, režim eh, malého pohraničního styku, který máme teď a který podle nás dobře funguje, je také diskriminační. To je to tež. Jedna skupina osob má zjednodušené, usnadněné kontroly, takže z naší strany to nevidíme jako diskriminaci. Ale striktně řečeno, nemůžeme nikomu usnadnit hraniční kontrolu. Museli bychom se prostě držet pravidla důkladné kontroly. Co se týče nákladů a technické stránky, ano, jistě chápu ty obavy, musíme se na to společně pořádně podívat. My jsme se snažili ty náklady co nejvíc odhadnout, co nejpřesněji odhadnout. Samozřejmě ty odhady musíme ještě doladit, protože, jak už bylo řečeno, záleží na tom, jaký bude vlastně výstup práce obou spoluzákonodárců, co vlastně nakonec schválí, jaké budou požadavky, jaké budou specifikace, které budou nutné, abychom realizovali systém, o kterém rozhodnou. Takže ty odhady samozřejmě budeme muset doladit a ještě se na ně podívat v nadcházejících letech. A také pokud je o ty potenciální škrty, vzhledem k dalším finančním hlídkám jistě, jsou tady určité volby, jsou to volby politické a musí je provést rada a parlament. Pokud třeba klesne částka v záhlaví nebo v hlavičce 3 pro spravedlnost a vnitro, budeme muset škrtat. Budeme muset třeba škrtat národní programy pro členské státy, a nebo omezíme pokrytí pro inteligentní hranice. Ale není to otázka ano či ne. My si myslíme, že máme dostatečné prostředky i při těchto nákladech, abychom plně pokryli vývoj těchto systémů. To, jestli můžeme plně pokrýt údržbu a provoz systému v prvním roce, to se uvidí. A bude to záležet na tom, jaké volby nakonec uděláme, jak se rozhodneme. Z technické stránky se na to musíme pořádně podívat s našimi odborníky, ale další hlavní věc je ta, že to bude na stejných technických platformách jako vízový informační systém, který už funguje. Ale v zásadě také potřebujeme, abychom měli samostatné databáze, protože jsou to samostatné systémy a musíme zajistit, že to bude odpovídat účelu a že bude mít specifická pravidla pro každý systém. A poslední věc, a to byla konkrétní otázka, jestli bychom měli mít něco jako ESTA ve Spojených státech. My jsme udělali studii o potenciální přidané hodnotě ESTA pro Evropskou unii. Naše závěry byly takové, že v tom nespočívá dostatečná přidaná hodnota, abychom postupovali. Takto. A vracíme se k celkové otázce, jestli ESTA vůbec má místo v našem celkovém systému, když se podíváme na budoucnost vízové politiky, třeba od roku 2014. Ale do té doby nemáme v úmyslu něco takového udělat. Děkuji. Děkuji než požádám pana Botaraliho, aby to uzavřela, protože já jsem položila také dvě konkrétní otázky. Budě, můžete odpovědět teď nebo písemně, byla bych vděčná. Za prvé, posoudili jsme zkušenosti USA a jejich e, zkušenost se systémem vstupu a výstupu, jak to fungovalo nebo nefungovalo. A za druhé, je možné z technického hlediska, ale také na základě pravidel VTO, mít společnost, která bude řídit ten systém a která nebude podléhat tomu americkému zákonu Patriot Act nebo podobnému zákonu v jiné zemi? Můžete odpovědět teď nebo písemně? Tady z 50%. K té první věci, ano, musíme se, nebo podívali jsme se na americkou zkušenost. Vidíme tady velké rozdíly ve východiscích, protože v USA nebyly žádné kontroly na výstupu na hranicích. Když opustíte jejich území, neprocházíte žádnou kontrolou. A to také znamená, že je to pak velice složité vybudovat systém vstupu a výstupu. A naše východisko je jiné. Při výstupu ze Schengenu se musí každý kontrolovat. Takže vycházíme z dvou různých věcí. Já bych řekl, že systém je mnohem větší z hlediska účelu a toho, co má dosáhnout. Takže poslední věc. Ano, víme, jaké problémy měly v USA, když se například pokoušeli využít biometriky v těch systémech. A to je jeden z důvodů, proč jsme navrhli přechodnou fázi pro použití biometriky v tom evropském systému vstupu a výstupu, abychom měli víc času na to, abychom se k tomu přizpůsobili. A nechceme ten velký třesk od prvního dne, chceme to udělat postupně a chceme ten systém vybudovat na základě zkušeností, které získáme. K vaší druhé otázce upřímně řečeno netuším. Zeptám se, snad najdu někoho, kdo to ví. Děkuji, pan Butarelli. Děkuji. Nejdříve otázky paní Somer. A nepřímo se dostanu také vašim bodům. Vy jste se ptala, kdy a odpověď zní brzy, to znamená eh, v příštích týdnech, čili určitě na jaře. My samozřejmě se velice rádi eh, setkáme ještě se zpravodaje a také ty eh, formální připomínky, které jsme měli 2000 8 a e, v loňském roce. E, s tím vás taky rádi seznámíme. My bychom velice rádi se touto otázkou zabývali z konkrétního e, pohledu a to je pohled ochrany dat, což je poměrně významný aspekt. Pak tady máme samozřejmě další pohledy, politický, náklady pro Unii, priority a tak dále náklady posuzujeme také z hlediska přínosu. Po Lisabonské smlouvě, po jejím vstupu v platnost, eh, princip eh, nezbytnosti a přiměřenosti jsou nejenom osvědčené postupy, ale jsou vlastně zákonnými požádavky. To znamená, že cokoliv takového je legální pouze tehdy, když to splňuje eh, kritérium nutnosti a přiměřenosti. To znamená, že my to budeme po určitou dobu sledovat, testovat a všechny další otázky, které se týkají také přiměřenosti biometrických údajů. Otázka všem je, zda potřebujeme skutečně takovýto systém, aby bylo dosaženo cílů eh, formulovaný v návrzích cílů, které jsou legitimní samozřejmě. Je to vlastně boj proti těm, kteří se zdržují přes čas eh, v Schengenu. Eh, potřebujeme skutečně takové obrovské množství dat k dosažení těchto cílů. Eh, já se už víc než 20 let zabývám ochranou dat, ale mám také zkušenosti jako soudce. Pan Coelho také říká, že už deset let se eh, tím zabývá, eh, včetně tady systému systva. Čili ono to trvá tak dlouho, tyto věci. A my skutečně musíme mít vizi budoucnosti a to je také z hlediska eh, vynucování, protože my jsme měli spoustu a máme spoustu různých eh, databází pro různé účely. Eh, často se, hm, jsou tady přesahy mezi nimi, využívají různé systémy IT. A máme i systémy, které vypadají velice zajímavě na papíře, ale de facto nefungují v praxi. Třeba ten Customs Information System a v podstatě dnes se to musí používat tak, jak to bylo původně myšleno. Čili eh, zahajme dlouhodobou analýzu eh, možných výhledů, propojování platform a tak dále. A to, mm, myslím, se týká eh, mnohých platform. Samozřejmě, že tato iniciativa se opírá o dřívější zkušenosti. A také o zkušenosti členských zemí a my jako vždy k tomu budeme přistupovat velmi aktivně, ovšem nemohu vám nyní říci, že na konci eh, to nebudeme nahlížet skepticky nebo kriticky. Myslím, že důraz je na tom, co řekl pan Torvald. Skutečně máme před očima ten cíl, ten účel, opravdu bereme v úvahu čísla a statistiky, Paní eh, Keller eh, včera hovořila znovu o eh, principech ochrany dat. Já si myslím, že toto je sice dobrý test, ale tady jde hlavně o to, abychom vybrali to, co je správně. Paní předsedající, ano, tak to mm, nám dáváte velkou zodpovědnost. Nicméně, tím jsme dospěli ke konci našeho zasedání. Děkuji našim řečníkům a Eh, výbor Libe bude pokračovat dnes odpoledne v 15 hodin a budeme se zabývat eh, závažnou trestnou činností. Dobrou chuť.